Okay, everybody, if you could take your seats, we will... Prosím, posaďte se, zahájíme. Prosím o schválení pořadu jednání. Navrhuje, abychom do zítřka přeložili sdělení tlumočnice, abychom mohli využít na maximum čas s eh, prezidentem ECB, takže s touto změnou schvalujeme pořad jednání. Nikdo není proti. Máme spoustu zápisů ke schválení z našich schůzí. Já je mohu přečíst z pořadu jednání vlastně. Musím také říci, že návrh zápisů z celé řady zasedání výboru je pouze v angličtině. Toto je ale poslední zasedání tohoto roku, tak si myslím, že je důležité, abychom tam zahrnuli i rozšířené zápisy z co největšího počtu zasedání v roce 2012. Ty překlady budou k dispozici na stránkách výboru v následujících dnech, takže schválíme prosím zápisy zasedání 2. července, 10. září, 24. září, 26. září, 10. října, 15. října, 22. října, 12. listopadu, 15. listopadu a 19. listopadu. Samozřejmě všechno to bylo rozesláno. Někdo nemá námitky, to je skvělé, takže můžeme přeskočit sdělení předsedkyně, která si přeložíme na zítřek. A je mi teď potěšením znovu přivítat Maria Draghiho do tohoto výboru, kam chodí velmi často. Na 10 minut bude mít tedy úvodní projev, potom eh, budeme mít eh, kolo otázek a odpovědí podle nového formátu, kde máme tedy pět minut na každou otázku odpověď. Pokud položíte tedy krátkou otázku a pokud ještě bude zbývat čas v tom vašem pětiminutovém slotu, můžete položit doplňující otázku. Samozřejmě, pokud to bude v posledních 30 vteřinách, tak eh, to bude spíš prohlášení z vaší strany, nějaká reakce, než otázka, která by měla být zodpovězena. Ale když jsme měli slyšení s komisařem a některé jiné hospodářské dialogy, tak se nám to poměrně dobře podařilo. Takže to tež bychom mohli vyzkoušet u měnového dialogu a uvidíme, zda tímto způsobem získáme více informací. Takže bez dalších odkladů vám dávám Mario slovo na 10 minut. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení členové Výboru pro hospodářské a měnové záležitosti, je mi potěšením být zde na poslední výměně názorů v roce 2012. Letošní rok nebyl jednoduchý. Byl to rok, kdy členské státy eurozóny byly testovány, pokud je o jejich vzájemné vztahy a jejich svazky, ale je to také rok, kdy dlouhodobá vize hospodářské a měnové unie byla sformulována, kde vznikla a je to také rok, kdy tato vize začala být přenášena do praxe, včetně zásadních reform Evropské zprávy a řízení. Končíme tento rok eh, v pozitivním duchu a znovu tedy spouštíme dlouhodobou vizi a vlády v evropských a evropské instituce přijímají proaktivní kroky směrem ke skutečné měnové unii a máme zde také jednomyslnou dohodu ECOFINu o tom, že bude vytvořen jednotný dohledový mechanismus SSM. Dovolte mi, abych poblahopřál vašemu výboru k tomu, že bylo hladce přijato jeho stanovisko k SSM a k ambicioznímu evropskému přístupu. Toto je jasný důkaz toho, že evropské instituce jsou rozhodnuty jednat, a to okamžitě a rozhodně, aby byla dovršena Evropská měnová unie. A je to také jasný důkaz toho, že Členské státy eurozóny jsou připraveny dohodnout se na tom, že se podělí o suverenitu, že ji budou sdílet, když to budou okolnosti vyžadovat. Nedávné dohody znamenají kvalitativní skok směrem ke stabilní Evropské měnové unii. Vytvoření SSM bude pravděpodobně klíčovým mezníkem při řešení současných výzev. SSM bude přispívat k obnovování důvěry v bankovní sektor všude v eurozóně. Pomůže oživit mezibankovní půjčování a přeshraniční úvěrové toky a bude to mít matatelné dopady na reálnou ekonomiku a společně s přímou rekapitalizací bank pomocí Evropského mechanismu stability a plánovaným mechanismem jednotného řešení krizí SSM velmi přispěje k tomu, že bude rozbita ta smyčka mezi státy a bankami. Doufám, že legislativní proces teď bude hladce završen poté, co budou přijaty relevantní právní akty. Evropská centrální banka zahájí přípravy, aby SSM mohl vzniknout, mohl být vytvořen tak, jak bylo naplánováno v té lhutě, kterou naplánovali zákonodárci ve svých úvodních poznámkách nejdříve stručně schrnu hospodářskou a měnovou situaci a poté se zmíním o vztahu mezi měnovou politikou a finančním dohledem. A na závěr nastíním své názory, pokud jde o priority na rok 2013 eh, při implementaci sdílené dlouhodobé vize pro Evropskou měnovou unii. Od našeho posledního setkání se nezměnily klíčové úrokové sazby ECB. Hlavní refinancující sazba je žádná celá 75, eh, pro vklady je to 0% eh, a pokud jde o marginální půjčování 1,5%. Naše nestandardní měnová politická opatření bylo rozhodnuto tak, eh, naše administrativní rozhod, rada rozhodla tak, že bude pokračovat eh, ve všech eh, refinancujících operacích při té stanovené sazbě až do července roku 2013. Střednědobý výhled, pokud je hospodářskou činnost, zůstává i nadále problematický. Ekonomická aktivita nasmlouvaná pro druhé konsekutivní čtvrtletí a třetí čtvrtletí roku 2012 eh, ukazuje na poměrnou slabost, nicméně musíme říci, že trhy se obecně zlepšily, pokud jde o ovzduší na finančních trzích. Domácí poptávka je pořád poškozována, protože spotřebitelé a investoři pořád ještě nedůvěřují finančním trhům. Předpokládáme, že ve druhé polovině roku bude pokračovat mírné hospodářské oživení. To oživení by mělo být podpořeno posílením globální poptávky, také vhodnou měnovou politikou a zlepšenou důvěrou ve finanční trhy. A to vše by mělo vést eh, k rozhodnutím ohledně investic a vynakládání prostředků. Pokud jde o roční inflaci, tak eh, ta klesla 2,5 v říjnu, 2,2 v listopadu. Když se díváme do budoucna, tak předpokládáme, že ještě klesne eh, inflace. A to by mělo podpořit skutečné příjmy. Pokud jde o vývoj cen, tak je to vyvážené. Očekávání v oblasti inflace, v oblasti eurozóny jsou v souladu s cíly administrativní rady. Je to pořád kolem 2%. Naše měnová analýza svědčí o cenové stabilitě, když se podíváme na vývoj za, poslední měsíc, za poslední měsíce, tak Měnová situace zůstává poměrně stabilní. V celé řadě zemí eurozóny roste počet úvěrů a to je výsledek upravení balance mezi bankami a podniky. Stejně jako výsledek současné ekonomické situace. Teď bych se podíval na první téma, které se týká naší výměny názoru. Jedná se tedy o vztah mezi měnovou politikou a finančním dohledem. Diskuse, které vedly k rozhodnutí o vytvoření SSM, vyvolaly otázky ohledně toho, jak odpovědnosti v oblasti měnové politiky a odpovědnosti v oblasti dohledu by měly být odpovídajícím způsobem odděleny. V uplynulých letech mnoho centrálních bank z dobrých důvodů vykonávalo také úlohu dohledu. 14 ze 17 národních centrálních bank v eurozóně hrají roli v dohledu. Stejně jako několik nejdůležitějších centrálních bank někde ve, jinde ve světě. Globální finanční krize obecně vedla ke zblížení centrálních bank a finančního dohledu. Bank of England například velmi brzy přivezme dohledové pravomoci, které předtím vykonávaly Financial Services Authorities. V USA se posílila role Fedu. To vše svědčí o tom, že vztah mezi měnovou politikou a finančním dohledem je obzvlášť důležitý v době krize. A není náhodou, že historicky první centrální banky byly dohlížiteli, kteří dohlíželi nad komerčními bankami. ECB stanoví vůči principy a vnitřní postupy, aby byla zajištěna skutečná separace mezi měnovou politikou a finančním dohledem. Dovolte mi krátkou analýzu. Zapojení ECB do finančního dohledu nemá žádný dopad na náš první cíl, hlavní cíl, což je tedy cenová stabilita. Hlavní cíl, který je statutární, tím není ovlivněn. Ani jeho kvantifikovaný výraz, který je v podobě míry inflace, což je přibližně 2%. Dohledový orgán bude těžištěm pro vedení finanční toho dohledu. Pokud jde o geografickou oblast, bude to poněkud širší než eurozóna, protože doufáme, že několik států, které nejsou v současné době členy eurozóny, se rozhodlo, že se přidají k SSM. Za třetí oddělení měnové politiky a finančního dohledu bude mít zejména podobu nezávislé analýzy a určení politických nástrojů pro obě z těchto funkcí. A to se bude opírat o důrazné řízení. Vytvoříme přiměřené vnitřní postupy, které zajistí jasné funkční oddělení. A tady budeme následovat mezinárodní osvědčené postupy. Když oddělení obou funkcí je zásadní, je také jisté, že důraznější dohled usnadňuje vedení minové politiky. Uvedu dva příklady. Za prvé, pokud nebude finanční stabilita, standardní nástroje minové politiky, to znamená změny v eh, úrokových sazbách, ztrácejí ze svého vlivu. Efektivní dohled, který přispívá ke stabilnímu finančnímu systému, může pouze přispět k plynulému přenosu měnové politiky. Za druhé, účinný finanční dohled dokáže čelit přílišnému pákovému efektu a přehnané úvěrové expanzi, která může vyvolat inflační tlaky dlouhodobě. A takto dochází k, ke zmírnění nárůstu makroekonomické nerovnováhy a do, efektivní dohled dokáže podporovat stabilní makroekonomické prostředí stabilními cenami. Měnová politika bude stále důvěryhodně orientována k cenové stabilitě. A takto zajistí důvěru trhu a veřejnosti ve stabilní kupnou sílu měny, což stabilizuje očekávání trhu, snižuje volatilitu na trhu a vytváří prostředí pro stabilní finanční trhy. Začali jsme provádět interní úvahy o všech těchto otázkách spolu s národními centrálními bankami. A jsme připraveni spustit formální přípravy, jakmile bude schválen eh, právní rámec. A nyní se budu zabývat druhým tématem pro naši měnu názoru. Skutečná ekonomická měnová unie. Na jaře letošního roku po třech letech eh, vážných ekonomických a finančních výzev se jasně ukázalo, že eurozóna potřebuje koherentní dlouhodobou vizi pro ekonomickou a měnovou unii. Na našem dubnovém slyšení jsme jednali o takové vizi. Po prvních eh, rozpravách v tomto výboru o fiskálním kompaktu a růstovém kompaktu. A ta vize poté byla podrobněji nastíněna hlavami států a předsedy vlád. A od té doby došlo k pozorovnému pokroku. Červnová Evropská rada byla důležitým milníkem. Institucionální změny, které nebyly představitelné ještě před rokem, se dostaly na politický program Evropské unie, anebo jsou před dokončením. SSM je dobrým příkladem takového, takové politické dynamiky. V minulém týdnu Evropská ráda stanovala další kroky k dokončení ekonomické unie. Hluboká debata o strukturálních reformách a výzvách pro konkurenceschopnost byly významné a jsou také zohledněny v závěrech rady. Z hlediska ECB pro rok 2013 vidím dvě hlavní priority. Za prvé, měli bychom zdokonalit fungování ekonomické unie. Příliš, velké nerovno, příliš velká nerovnováha v eurozóně destabilizuje ekonomickou měnovou unii. A nesmíme připustit, aby se to opakovalo. Je pozvodivé, že úpravy jsou již nyní patrné. Například vývoz zboží a služeb narostl o 27 v objemu ve Španělsku od roku 2009, o 14 pro Irsko, o 22 pro Portugalsko a 21 pro Itálii. A tyto čtyři země také zaznamenávají nárůsty v relativních eh, nákladech na jednotku práce. Ekonomická reforma nese ovoce, i když krátkodobě Náklady pro jednotlivé občany mohou být skutečně a jsou značné. Avšak reformy představují správnou cestu. Vlády by měly vytrvat. Co můžeme udělat na evropské úrovni, abychom poskytli ještě větší podporu pro tento proces? Navržené reformní smlouvy mezi členskými státy eurozóny a institucemi Evropské unie jsou slibnou cestou. V kombinaci s pečlivě vypracovaným rámcem cílené a dočasné finanční podpory by měly přispět k podpoře strukturálních reform a tudíž k posílení konkurenceschopnosti. V dálním případě reformní smlouvy by se měly soustředit na země s největšími výzvami v oblasti konkurenceschopnosti. Měly by definovat strukturální úzká místa pro zlepšení konkurenceschopnosti a zaměřit se na reformy tak, aby právě tato úzká místa byla odstraněna, což by vytvořilo jasnou vazbu mezi reformami a obnovením konkurenceschopnosti, což je zásadní pro růst a tvorbu pracovních míst. Plynulé fungování trhu práce a trhu zboží je předpokladem pro růst a tvorbu pracovních míst v EMU. Tudíž vítám ohlášení, že příští rok Evropská komise podnikne systematický, systematické zkoumání trhu práce a, vý, a zboží. Pro země eurozóny tento proces bude vyhodnocovat, zda trhy jsou zcela v souladu s účastí v EMU. A tady trhy práce a zboží musí poskytovat vyšší míru schopnosti se přizpůsobit eh, měnícímu se celostému ekonomickému prostředí a zajistit eh, vyšší míru zaměstnanosti. Druhou prioritou pro rok 2013 z hlediska ECB je dokončení finanční unie vytvořením jednotného mechanismu pro řešení problémových situací v jednotlivých bankách. Cílem je aby neživotaschopné banky skrze opatření, které zažují jejich eh, uzavření a ukončení činnosti, by mělo zachovat současně finanční stabilitu. A takový mechanismus eh, umožní, aby banky eh, procházely úpadkem v, v pořádném způsobu. Zlepšení ekonomické unie, novým konkurenceschopnosti a vytvoření rámce pro řešení krizových situací jsou klíčovými prioritami pro 2013. A tento výbor, jako vždy, prosazoval ambiciozní evropská řešení v oblasti finančního a ekonomického řízení. A mám důvěru, že opět sehrajete klíčovou úlohu při posouvání tohoto programu ku předu a budete schvalovat relevantní legislativní návrhy. Děkuji vám za pozornost a nyní jsem vám k dispozici, se mi mohli položit otázky. Děkuji mnohokrát. A nyní tedy přejdeme k otázkám a odpovědím. Vím, že Mario nás musí odpustit přesně v půl šesté, takže buďte úsporní. A váš slot nemůže přestáhnout pět minut, pokud je vaše otázka příliš dlouhá, tak budu muset eh, vás přeruš, přerušit eh, prezentace ECB. Takže za EPP nejdříve Pablo Zalba. Děkuji, paní předsedkyně. Pane Draghi, ještě jednou děkuji za to, že jste přišel. Jsem velmi stejně jako vy přesvědčen o tom, že to byl eh, obtížný rok, ale byly učiněny důležité kroky. Nedostatek stability, finanční stability způsobuje, že měnová politika eurozóny není vedena tak, jak by měla být vedena. S tím souhlasím, vy sám jste to uznal. Ve Španělsku jsou ukazatele, které svědčí o tom, že se zvyšuje produktivita, jednotkové náklady práce klesají, jak jste eh, uvedl, a také vývoz od roku 2009 vzrostl o 27 Kromě toho velké nadnárodní podniky které nejsou závislé na domácích úvěrech, eh, oznamují velké investice v této zemi. Problém, pane Draghi, jsou podle mého názoru malé a střední podniky hnací síla našeho hospodářství, které jsou závislé na přístupu k domácímu financování, což je prakticky nemožná cesta. Tím pádem tyto podniky procházejí závažnými problémy. Ne, aby tvořili pracovní místa, ale prostě, aby prožili uznejte, že není spravedlivé, aby náklady na financování podniku byly více závislé na jejich geografickém umístění než na hospodářské situaci. Je to proti jednotnému trhu a ovlivňuje to také produktivitu těchto podniků. Má otázka je, co může udělat ta měnová politika, aby se odblokovala tato situace nebo aby se zlepšila tato situace. Děkuji. Ano, věci ve Španělsku se vyvíjejí, i v ostatních eh, zemích, eh, které mají problémy. Jak jste uvedl i vy, je pravda, že úvěrové toky jsou pořád ještě ovlivňovány. Je také pravda, že asi půl bilionu jsme investovali do tohoto systému od začátku roku. Ovšem tyto peníze se těžko razí cestu v ekonomice. Jsou zde dvě věci. Na jedné straně je poskytování, pokud o Altero, tak tam jsme měli eh, scénáře, takové ty nejhorší scénáře, že banky eh, měly nedostatek financování a proto krachovaly, ale také jsme eh, rozšířili rámec pro kolaterální zajištění, takže tím pádem eh, spousta bank měla přístup eh, k těm fondům poskytovaným z LTRO, ale je zde další faktor. Poptávka neroste. Je zde nedostatek investic, eh, nedostatek spotřeby. Takže tím pádem je zde problematický přístup k úvěrům. Co bychom mohli udělat? Mohli bychom přistoupit k tomu, že by banky mohly jako zajištění přijmout eh, i eh, další úvěrové požadavky. Tím pádem eh, by se tyto prostředky mohly dostat do ekonomiky, protože tyto půjčky by mohly být využity jako záruky a potom by se banky mohly půjčit od ECB, ale nic dalšího už udělat nemůžeme, protože musíme také sledovat, jak se vyvíjí faktor poptávky. Ale doufáme, že naše měnová politika je vedena dobře a že se brzy tyto přínosy projeví i v reálné ekonomice a projeví se to v tom hospodářském oživení, které předpokládáme v druhé polovině tohoto roku. Děkuji. Děkuji a nyní za frakci SD Elisa Freira. Draghi, Děkuji, pane prezidente, za to, že jste dnes mezi námi. Nejdříve bych vám chtěla poděkovat za to, že jste učinil to, co jste učinil, že jste přinesl střednědobou vizi z hlediska hospodářské a měnové unie že jste umožnil intervenovat do likvidity a řešit eh, státní dluhy v rámci bankovní unie. Kdybyste takto neučinil, Evropská unie by zřejmě padla, pokud by nedošlo k těmto intervencím. Nicméně nesouhlasím eh, s vizí, eh, kterou máte ohledně tzv. reálné ekonomiky a jejího vývoje. Proč? Protože eurozóna prožívá v současnosti recesi. Máme 27 milionů nezaměstnaných. Deficit se zvyšuje v zemích, které jsou předmětem příslušných programů. Chtěla bych se vás zeptat, zda je možné v rámci stejného receptu eh, postupovat eh, logicky stejně, ale nikoli ideologicky. A to v situaci, kdy ekonomika zaznamenává útlum. Zde potřebujeme nezbytné dávky podpory. Víte, že existují tyto programy a v Portugalsku v současnosti existuje velmi vážné riziko deflace. A ráda bych se dozvěděla, zda podmínky zemí, které jsou právě v režimu programu, zda podmínky pro tyto země by neměly být podobné těm, které jsou poskytnuty jiným zemím. To znamená, zda zisky a benefit ECB může se vracet k zemím, které je potřebují. Děkuji. Thank you. Um, let's... Děkuji, nezapomínejme. Děkuji za laskavá slova. Ale nezapomínejme, a mimochodem, že výraz eh, fiskální kompakt a růstový kompakt byly poprvé vysloveny zde. Takže tady bych měl poděkovat výboru Ekon za plodnou rozpravu, která vlastně stála před vznikem těchto konceptů. A chci však říci, když se dostanu k vaší otázce, že byla potřeba fiskálních úprav Není to věc, která byla neoprávněná nebo nežádoucí. A došlo skutečně k významnému pokroku, alespoň prozatím. A e, vrátit se zpátky by znamenalo svým způsobem poškozovat důvěryhodnost, která byla prozatím vytvořena. A znamená by to vlastně nový začátek a byl by to nekonečný proces. A to je tedy názor ECB. Musíme se dívat na dlouhodobý výhled, musíme vytrvat a vzhledem k tomu, k jakému pokroku, kterém došlo a k té důvěryhodnosti, která byla nabita, není třeba váhat. A váhání je skutečně neproduktivní. Znamenalo by to vyšší úrokové míry a znamenalo by to nastartování nového cyklu nejistoty. Elisa. Děkuji. Aby to bylo rychlejší, budu mluvit anglicky. Nikdo nehovoří o návratu, nikdo nehovoří o tom, že bychom se nechovali disciplinovaně. A ty dávky jsou příliš vysoké, náklady příliš vysoké a časový rámec příliš krátký. A když dochází k poklesu ekonomického růstu, i six-pack umožňuje měkčí úpravy a využijeme toho. Místo škrtu 130 miliard euro můžeme to stihnout v rámci 80, můžeme snížit o 80-85 miliard. My jsme se drželi právních textů, ale zpomalili jsme a zredukovali jsme sílu, protože všechny výpočty na základě multiplikátorů jsou nesprávné a není možné uzavírat individuální kontrakty, individuální smlouvy, pokud tomu lidé nebudou důvěřovat. Takže politicky je to nesmírně citlivé. Nesmím, neznamená to vracet se zpátky, ale skutečně se přizpůsobit, abychom docílili výsledku. Budu velmi stručný při odpovědi. Pokud je velký rozpočtový deficit, nedosáhnete žádného růstu také. To je první odpověď. A vy jste se na to už ptala a já jsem na to neodpověděl. Pokud jde o zisky ECB, ECB redistribuje svůj zisk, to je rozhodnutí členských států. ECB předává svůj zisk eh, národním centrálním bankám a ty převádějí zisky vlastním vládám, a které rozhodují o tom, jak naložit s tímto ziskem. A nyní máme 22 sekund minus. Myslím, že Liza z toho dostala maximum. Sylvie Goulard za ALDE. Bonjour, monsieur le président. Dobrý den, pane prezidente. Já bych vám chtěla položit otázku ohledně aspektu legitimace demokratické, tak jak je to obsaženo v zaměření rady z června. Mělo to mnohem menší místo v dokumentu pana Van Rompuye a já tam nenacházím ten podnět, který jste se pokusil dát ECB v tomto ohledu. Chtěla bych vědět, zda sdílíte moje velké zklamání ohledně tohoto bodu. Není to nedůležitý bod. Není to jenom součást takového toho dokončení toho procesu, kdy se říká, že demokracie by se tady měla také objevit. Ty věci by se měly dát do pořádku. Použiji konkrétního příkladu. Jsem velmi znepokojena z hlediska používání smluv. Já si myslím, že my potřebujeme politiky, které by byly rozhodovány demokraticky, společně a uplatňovaly by se na všechny. <laughs> Pane prezidente, já bych moc nedůvěřovala té kávě, která se tady rozdává. Co se týče těch smluv, které Evropská rada navrhuje, myslím si, že to jde naprosto proti komunitární metodě. Děkuji. Critical moment. Coffee's just arrived. Já chvíle, přišla káva. Ano, svým způsobem. To všechno byly kroky ku předu. A Černový summit byl milníkem pro znovu nastartování eura a konsolidaci Evropské měnové unie. Ale současně naprosto s vámi souhlasím, že ten proces musí jít ruku v ruce s demokratickou legitimitou a odpovědností. A práce v Evropském parlamentu musí pokračovat. Chceš se k tomu Silvě vrátit? Mi stačilo, děkuji. For the ECR. Takže ACR, Dirk Young Epping. Thank you. Děkuji, paní předsedkyně. Pane předsed, prej prezidente. Podle zpráv v médiích eh, právníci Bundesbanky zjistili, že plány pro bankovní unii nemají udržitelný právní základ a také mají obavy, pokud jde o nedostatek jasnosti pravomocí dohledu a nedostatek právní ochrany pro výbor pro dohodovací řízení, který má ustanit rozhodování mezi řídící radou ECB a novým výborem pro dohled. A je velký význam Význam, říkám velký význam rozhodnutí banky a očekávám vaše odpověď. Děkuji. Ano, procesní půda a právníci Bundesbanky jsou určitě kvalitní, ale máme také práv, právníky komise, máme právníky rady a právníky ECB. A všichni odpověděli tak trošku uh, jinak a schválili tedy solidnost právního základu pro SSM. Pokud je o obsah, všichni musíme pamatovat na to, že ECB je v pasivním postavení celý ten koncept nebyl vytvořen ECB. Právní stanovisko ECB bylo jedním z mnoha. A pokud jde o tyto otázky, tak jsme pasivním subjektem. My jsme skutečně na té straně, jsme na příjmu v podstatě a my z hlediska ekonomického, z hlediska řízení a z hlediska právního, celý ten koncept je skutečně pevný a budeme schopni plnit eh, úkoly mechanism, mechanismu dohledu. Děkuji. Delku, chcete se k tomu vrátit? Ne. Daří se nám dobře. A nyní Filip Lambert za zelen. Pane prezidente, vítám vás zpět v Bruselu. Je to asi váš druhý domov. Vy otázky. Pokud je o SESem, jedna z hlavních obav parlamentu je, že odpovědnost za dohled v rámci eurozóny je nedělitelná. To je, že je na jednom subjektu a to budete vy. My víme, že dohoda na radě byla taková, že pro primární dohled budou mít úkoly národní orgány dohledu a ECB si ponechává možnost eh, si pozvat tedy kteroukoliv banku na kontrolu. Jak je ten mechanismus? My si, to, my si jednu věc nepřejeme a máme zde sdělení cíl. To je rozdělení bankovního trhu v EU, aby nevznikly dvě bankovní unie. A za druhé, pokud je o úlohu centrální banky, snad eh, odhadnu va- vaši odpověď, ale Mark Arne a další nedávno tvrdili, že změna inflačního cíle nemůže být jediný způsob, jak by se měla centrální banka chovat. A co se týče růstu a zaměstnanosti, tak tam by měly existovat cíle také. A uvítal bych vaši i když si ji dokážu představit. První věci, naprosto s vámi souhlasím. Tento krok má zajistit jednotný bankovní systém. ECB bude mít dohled nad všemi bankami v eurozóně. Avšak to, jak tento dohled bude realizován, se liší podle velikosti banky. A ta čísla, která jsou v dohodě, hovoří o řádu 130-150 bank, které budou pod přímým dohledem a ty ostatní budou pod nepřímým dohledem. Ale jsme vzdáleni specifického údaje o tom, co znamená přímý a nepřímý dohled. jasné, že pro oba systémy budou důležití, eh, budou důležité národní orgány dohledu, ale rozum asi napovídá, čeho se to týká, pokud je o intenzitu dohledu. Ten, eh, ta intenzita bude stále významnější, pokud je o velikost banky a intenzita tedy bude významnější, co se týče centra, centrální banky. Avšak eh, všechny národní orgány dohledu budou podrobeni nařízením, normám a pravidlům jednotné, jednotných pravidel, která budeme vynucovat. A to bude úloha toho centrálního regulátora. A kromě toho ECB si ponechá pravomoci, aby se obrátila a pozvala se tedy kteroukoliv banku, která bude spadat do její působnosti a budeme moci požádat o jakékoliv informace a budeme moci položit jakoukoliv otázku. Pokud jste si přečetli informace v tisku, že tento systém může vytvořit rozdělený, roztříštěný bankovní systém, s tím já nesouhlasím. Já si to nemyslím. Pokud je o druhou otázku, Vím, o čem hovořil eh, guvernér Kárny, ale on hovoří o jiném institucionálním systému, kde máte více mandátů, nejen cenovou stabilitu, ale také zaměstnanost a růst a tak podobně. Takže já bych to považoval jako variaci na dané téma. Na téma centrální banky, která má více než jeden cíl ve svém mandátu. Děkuji. Chcete rychlou doplňující otázku? Ano, k té první otázce. Myslíte si, že je zde riziko, že se banky pokusí vyhnout eh, tomu limitu 30 miliard? Eh, jste si toho vědom? Máte o to obavy nebo ne? Ne, opravdu ne. Protože když se podíváte na banky teď, tak eh, nyní neutíkají z toho limitu. To znamená, že národní orgány dohledu kontrolují veškerou rozvahu banky. I to, co je mimo, takže to se nezmění, protože, nebo pouze protože se přesuneme do jiného systému dohledu. Na banky se bude dohlížet jako na celek. Děkuji. Děkuji a teď za GUE Marisa Matias. Obrigada, senhor Draghi. Děkuji, pane Draghi. Děkuji vám za to, že jste zde mezi námi. Ještě jednou děkuji, eh, pane Dragi, že jste mezi námi. Chtěla bych vám položit několik otázek. Pravdou je, že existuje určitá proměna ve vašich projevích, která se nikdy nemění bez ohledu na obtíže. Evropská unie musí být provázena solidaritou. Eh, když se hovořilo o bankovní unii, hovořilo se velice pozitivně, ale mm, neuvedl se, že pokud to neuspěje, každý eh, se bude spolehat pouze na svoje síly. Záchrana. Řekl jste, co funguje dobře, ale popravdě řečeno, vy víte dobře, že cíle záchranných plánů jsou ve skluzu. A tyto skluzy se stále opakují. Jak byste tedy odůvodnil, že se jedná opravdu o úspěch? V tomto smyslu jste představil novou proměnou a hovořil jste o vývozech. Pravdou je, že došlo k určitému oživení vývozu v Portugalsku a v jiných zemích které jsou součástí příslušného režimu. Ale to souvisí s jinými faktory. Mimo jiné souvisí to také se strategickou úlohou v obchodních vztazích s Brazílií. To platí také pro dovozy a také to souvisí e, s navýšením nezaměstnanosti. Vzhledem k tomu, že zde máme deficit a dluhy a že zde budou neustále další skluzy, Prosím pěkně, eh, mohli byste tady eh, být potichu, nám se nedaří sledovat překlad. Já si myslím, že je zde problém eh, s mikrofony, že jsou příliš hlasité, takže potom nemůžeme slyšet tlumočení, takže prosím, abyste to trochu stlumili. Já už jsem o to žádala a zatím se to ještě nestalo. Omlouvám se, ale někdy je to opravdu obtížně sledovatelné. Takže mohu to tedy zopakovat? Tak já začnu znovu, omlouvám se. Uh, a nebudu mluvit tak nahlas. Takže pokusím se to zopakovat. Říkala jsem, že jsem ráda, že jste zde mezi námi, ale jsou tady dvě otázky, na které bych potřebovala vaši odpověď. První otázka je následující. Je dosti zřejmá. Pravdou je, že u všech důležitých problematik, u všech potíží, které zde existují. Teď máme ale technický problém, tak já můžu mluvit anglicky. Dobře. So, third time. Takže po třetí. Doufám, že tentokrát už to bude fungovat. Já jsem vám děkovala za to, že jste přišel, ale chtěla jsem se vás zeptat eh, na dvě věci, eh, ke dvěma příkladům, které jste uvedl, protože ve všech těch obtížných agendách, o kterých tady hovoříte, které zde prezentujete, je vždy jedna dimenze, kde evropské instituce selhávají a souvisí to se solidaritou. A pokud je to pravda, například u té bankovní unie, tak jedna z těch věcí, o které s námi nehovoříte, je to, že když to neprojde, když to nebude fungovat, tak zde nebude žádný mechanismus solidarity, všichni budou zase rozpolceni. A další věc eh, se týká záchranného fondu. Pane Draghi, vy vždycky přijdete sem a říkáte, že ty hlavní že zde byly úspěchy, jenomže ty proměny, jako zadluženost o tom nesvědčí, takže měly by ty proměny, které jsou hlavními předměty té záchranné operace, když nemají dobré výsledky, tak vy do toho začnete vnášet nové proměny, jako například vývoz v Portugalsku. To obchodní saldo souvisí s omezením dovozu spíše než tedy se zvýšením vývozu. Tak teď jsme tedy zastavili hodiny, když jsme měli tento problém. A přesto jste hovořila 3 minuty a 42 vteřin, takže Mario, musíte odpovídat velmi rychle. Děkuji. Ta první část vaší otázky. Ano, SSM má všechny pravomoci k tomu, aby byl účinný, takže opravdu teď jde o to, jak ho budeme implementovat a na tom budeme muset eh, velmi tvrdě pracovat. Ale je to první krok k bankovní unii. Jsou zde ještě dva další kroky. Jedním z nich je vytvoření jednotného mechanismu pro řešení problému. A to je znovu obsaženo v závěrech Evropské rady. Příští rok komise předloží návrh v tomto smyslu. A třetí věc je z dlouhodobého hlediska evropský systém pro záruku vkladu, pro zajištění vkladu. Abychom měli solidaritu, znamená to také, že musíme sdílet riziko. A abychom sdíleli riziko, tak je nutno, abychom měli důvěru. A SSM je jeden z nástrojů, který budeme používat k tomu, abychom tuto důvěru zvýšili, abychom zvýšili důvěru v naše banky. Bez ohledu na to, kde jsou tyto banky umístěny, kde se nacházejí. Ta druhá část vaší otázky to spíš ani není otázka. Vy jste říkala, že deficit eh, a zadluženost jsou mimo kontrolu, tomu já nevěřím. Dosáhli jsme pokroku. A, a údaje svědčí o tom, že došlo k pokroku. Omlouvám se, říká předsedkyně, ale čas už vypršel, takže Mario už nemůže navázat, ani vy nemůžete mít doplňující otázku za EFD, sám po teho. Děkuji, paní předsedkyně, pane prezidente. Hodně se diskutovalo ohledně různých rolí ECB. Vy jste také o tom něco uvedl ve své úvodní řeči. ECB teď musí fungovat jako zodpovědný orgán za měnovou politiku i za dohled nad bankami. Zatímco je jasné, že je třeba rozdělit eh, úkoly mezi personálem, Eh, klademe si otázku, jak to bude fungovat u prezidenta. Takže já se ptám, měl jste příležitost naplánovat si, jak eh, bude vaše osobní role fungovat, nebo jak ta funkce, kterou teď zastáváte vy, bude organizována v nové ECB. Je vůbec možné, aby jeden člověk kontroloval oba dva tyto úkoly? Nebo jakým způsobem to budete do budoucna organizovat? Děkuji za důvěru, ale já za to nebudu zodpovědný bude zde zcela oddělený orgán, Rada pro dohled, a ta bude mít jiného předsedu a místo předsedu a tak dále. A tento orgán bude přijímat svá rozhodnutí zcela nezávisle na řídící radě. A my to tak chceme zachovat, protože, jak jsem říkal, hlavním cílem ECB je zachovat cenovou stabilitu. Takže to je jedna z věcí, o které jsem hovořil, když jsem se poprvé zmiňoval o této věci veřejně. Musí se vytvořit celá řada věcí a my musíme zajistit, aby měnová politika a dohled byly od sebe odděleny. Sampo, chcete mít doplňující otázku? Ne, děkuji. Výborně, děkuji. Nikoho zde nemám za nezařazené, takže za EPP Marian Tyson, prosím. Eh, eh, eh, děkuji. Pane prezidente, jako zpravodajka za SSM vás jistě nepřekvapím, když vám položím některé otázky ohledně SSM. Vy stejně jakož i četní ostatní já i ostatní dala eh, kolege, promiňte. Já myslím, že je to problém se sluchátky. Takže já to radši řeknu, řeknu anglicky. Ne, tady někdo ztratil kontrolu nad knoflíky. Zkuste to, zkuste to ještě jednou. Probíra. A můžete hovořit nizozemsky, není tady žádný problém s tlumočením. Pane Dragi, jako zpravodajka za nařízení SSM, já vím. Mohu tedy znovu to zkusit? Ano, byl tady problém se sluchátky. Děkuji. Jako zpravodajka pro SSSM mám několik otázek, které bych chtěla položit. A stejně jako ostatní eh, kolegové, eh, i já jsem spokojená, pane Draghi, že máme jednotný mechanismus dohledu, to je velice důležité. Jedním z důležitých aspektů je, že tento orgán dohledu ECB bude moci vydávat také pokyny a nařízení kterými se budou řídit vnitrostátní orgány. Budou to ovšem směrnice obecného charakteru. Popravě řečeno by bylo možné mít i pokyny konkrétněji zaměřené, které by případně eh, byly nasměrovány na některé konkrétní orgány. To je možná nedostatek, který zde máme. Máte k dispozici dostatek nástrojů z hlediska tohoto všeobecného zaměření těchto textů? Druhá otázka. Přečetla jsem si, že vstup v platnost je poněkud odložený a opožděný. My jsme se domnívali, že to bude dříve, teď to vypadá, že to bude až 2014 v březnu. V jiné verzi jsem se dočetla, že důvodem je nepřipravenost ECB. Existuje tady určitá klauzule, podle které se stanovuje, že pokud ECB bude konstatovat, že není připravena na tento vstup platnost, tak je možné odložit toto datum i po březnu 2014. Máme z toho vyvodit, že se obáváte, že nebudete připraveni? Dovolte mi, abych nejdříve poděkoval vám a vaší skupině za veškerou vaši práci která položila také základy úvahám, které byly realizovány. Zmiňujete dvě věci. Za prvé, instrukce obecné versus individuální. ECB může vydat obecné instrukce pro národní dohledové orgány. Kdyby nebylo možné vydávat individuální instrukce, byl by to velký problém? My si myslíme, že ne, protože pravda je, že ty instrukce budou obecné, ale můžeme vydat instrukci například pro skupiny bank, pro kategorie bank. A upřímně, když hovoříme o instrukcích, tak je velmi obtížné vydat nějakou instrukci, která by souvisela s nějakou konkrétní bankou, protože problémy, které se týkají konkrétních bank, se řeší jinak než pomocí instrukcí, takže si nemyslím, že je to velké téma. Druhá věc se týká vstupu v platnost, nebo tedy eh, skutečného fungování SSM, toho načasování. Důležité je, aby se to udělalo brzy, ale ještě důležitější je, aby se to udělalo dobře. Je pravda, že trvalo rok poté, co nařízení rady vstoupilo v platnost, že nám to tedy trvalo rok, takže si myslíme, že by to mohlo být v březnu roku 2014, když vstoupí v platnost toto nařízení a proběhne trialog. Ale je také pravda, že se pohybujeme ve zcela neznámých vodách, takže si myslím, že bylo rozumné ponechat si určitý prostor pro flexibilitu, kde by to bylo potřeba. Kvůli neočekávaným okolnostem nebo překážkám jakéhokoliv druhu. Nesmíme zapomínat na to, že je to proces, do kterého byly zapojeny národní orgány dohledu, například dotazy po statistikách, údajích, změny v národní legislativě, to vše může vyžadovat čas, ale myslím si, že tak rok eh, více by nemělo být zapotřebí. Děkuji. Marian, máte k tomu ještě nějakou doplňující otázku? Ne? Já mám ještě jednu otázku, ale máte jen 45 vteřin. Takže už nebudete mít čas na odpověď. Ale před vstupem v platnost SSM je to nutné, nebo to může přijít až později a potřebujete pouze orgán pro řešení problému, nebo potřebujete i fondy k tomuto řešení? Jenom na doplnění k tomu, co jsem říkal o načasování. ECB má veškerý zájem na tom, aby vytvořila plně fungující SSM co nejdříve. A jak jsem říkal, tak to byly jen takové obezřetnostní poznámky. Pokud jde o jednotný mechanismus řešení problému, tak ideální by bylo, aby začal plně fungovat zároveň s SSM. Protože jednotný mechanismus řešení je velmi důležitý, protože nám umožňuje řešit eh, krachy, krachy bank, ke kterým může dojít, způsobem, který nás nedonutí k tomu, abychom využívali peníze daňových poplatníků a zároveň to neničí část platebního systému. A za finanční krize se stalo obojí. Krachy, které měly přesně tyto dva dopady. Nadměrné využívání peněz daňových poplatníků a narušení platebního systému. Takže potřebujeme jednotný mechanismus řešení, jednotný rámec, aby se řešily tyto bankroty, což je vždycky tedy komplexní téma, především pokud jsou do toho zařazeny banky, které operují v různých zemích a řídí se tedy jinými pravidly v případě úpadku. Takže nejdříve potřebujeme toto a potom se můžeme zamyslet nad fondy, ale myslím si, že všechny tyto věci by měly nastat zároveň. Eh, thank you very much. Děkuji mnohokrát. Nyní za EPP Werner Langem. Eh, eh, pane prezidente, já jsem velice pozitivně sledoval a vyhodnocoval vaši práci a Teď, když jste hovořil o dohledu a o tom, že převezmete tento dohled nad všemi bankami, vidím tam určité problémy. První otázka. Jaké právní změny jsou nutné ve smlouvách 127 článek a za druhé ve stanovách ECB eh, e v článku 3? Tam totiž se nehovoří o dohledu. A potom v článku 25.3 je přesná formulace eh, kontraktů a tady se nepočítá s žádnými změnami ve stanovách ECB. A další otázka. Pan Zalba, když položil tento dotaz, řekl, že ECB má e, program, který je ve výši půlky, e, polovice miliardy euro a zde se změnil tento program, nedošlo k žádným investicím a z důvodu eh, pětiprocentního rozdílu došlo k odkupu dluhopisu. To znamená francouzské, italské a eh, další banky vlastně zvýšily tyto procenty. Takže to protiřečí tomu záměru odlišit a oddělit banky od státu a dále, jakým způsobem eh, se změní počet eh, členů direktorátu banka z 4 až 6. No, let me, uh... Dovolte mi upravit tu poslední věc. To není pravda. Předpokládá se, že Rada dohledu bude čtyřčena. Bude tvořena členy ECB a národními uh, dohlížiteli, tedy 17, plus ti, kteří budou z nečlenských států eurozóny se chtít připojit k dohledu. Tak to bude. Druhá věc. Hovořil jste o využití o LTRO. A to je částečně pravda využití likvidity ze strany bank skrze LTRO bylo vlastně využito ke splácení vlastních dluhopisů. Máme 230 miliard obligací, které byly splatné v prvním čtvrtletí letošního roku. A tady mělo dojít k zamezení zásadní krize ve financování, tedy docházelo k splácení vlastních obligací. A o tom jsme už hovořili jindy. Mohla vlastně ECB zabránit tomuto nákupu obligací, tedy státních dluhopisů bankami? A odpověď, která, kterou vždycky dávám, je, že máme nutit banky, aby dali prostředky ekonomice. A měli bychom zajistit, pokud tady po nás někdo chce, abychom eh, bankám říkali, co mají dělat, a to prostě nejde. Máme, pokud jde o to půjčovat peníze ekonomice, tak tady jsme podnikli podstatné kroky, jak už jsem řekl, rozšířením zajištění. A využitím tzv. credit claim jsme vlastně vytvořili situaci, kde čím více půjčují banky, tak tím větší mají záruky pro ECB. Udělali jsme toho hodně, ale další programy, které jsme viděli u jiných centrálních bank, nefungují tak eh, dobře. Nefungují tedy úplně. A pokud se podíváme na komplikace, které vyvolávají každé programy, které mají vlastně sdělovat bankám, jak postupovat s vlastními prostředky, pokud bychom v EU říkali, půjčím vám peníze pouze pokud eh, je půjčíte ekonomice, tak bychom to museli kontrolovat. A máme 6 tisíc bank v eurozóně a minimálně 150, které si půjčovali peníze z LTRO, takže ta operativní složitost u takovéhoto programu je, je skutečně eh, nesmírná. A k první otázce právní základ. Na to jsem už odpověděl. Nejsem právník a musím věřit věřit jiným právníkům. A ti právníci mi říkají, že existuje dostatečně solidní základ. A jde o to, jak se vykládá článek 1.27 bod 6. A to nechci dále komentovat. Spoleháme na úsudek jiných. Děkuji. Děkuji. Já sdílím obavy Wernera Langena jak eh, prostředky dostat do reálné ekonomiky. A centrální banky mohly vlastně fungovaly právě touto, touto cestou a centrální banky přišly o své pravomoci v tomto směru. Za SAD Antolín Sanchez Presedo, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem chtěl poblahopřát k tomu, jak rozhodným způsobem přispěla ECB k tomu, že existuje širší perspektiva EMU. Jen mě chybělo, že ECB nepřispělo také k té finanční, fiskální a institucionální perspektivě protože ECB může přispět i k jiným cílům, než jsou ty primární, jako růst a zaměstnanost. Týká se to odblokování, uvolnění úvěru. Má otázka je následující. Pokud jde o země, které by mohly využít vaši podporu, pokud jde o dluhopisy, Mohly by země znát podmínky, ze jakých může proběhnout intervence ECB? A další otázka se týká přímé rekapitalizace. Proto je důležité, aby už fungoval SSM. Máte nějaké vize, kdy by mohl ECB začít vykonávat tento dohled pro ty státy, které budou pod přímým dohledem, pro ty banky, které budou pod přímým dohledem? Uh, Jak už jsem říkal, tento rok byl velmi obtížný. A když se podíváme zpátky na to, co udělala ECB letos, je třeba dospět závěru, tak skutečně ECB byla nesmírně aktivní. My jsme snížili úrokové sazby třikrát. Provedli jsme dvakrát LTRO, rozšířili jsme zajištění my jsme snížili minimální míru zajištění. Také jsme podnikli celou řadu kroků až do červencového vyhlášení o OMT. Takže jsme skutečně eh, zajistili cenovou stabilitu v střednědobě. Když se podíváme na vývoj inflace a dlouhodobá očekávání v oblasti inflace a bude třeba, pokud jde o likviditu, aby našla cestu do ekonomiky. A upřímně za to, tato situace vypovídá o tom, jak krize financování byla vážná, která se rozvíjela v loňském roce. A ty dvě akce LTRO zabránily ještě závažnější situaci. Pokud je o OMT, není úkolem ECB, aby tlačila vlády, aby přijali opatření OMT. Národní vlády a parlamenty v tomto směru mají rozhodovat. Pokud je o přímou rekapitalizaci bank, rozhodnutí, že banky mohou být přímo rekapitalizovány ESM pouze pokud budou předmětem dohledu v systému SSM, ten koncept, který byl zmíněn na Ecofinu, tedy takzvané, takzvaná aktiva, která vyplývají z minulé činnosti. A určitě není ECB, aby vlastně určovala, která aktiva právě to jsou. Děkuji. Skončil jste? A nyní EPP Corin Wortman kohl Děkuji mnohokrát, pane Drági. Moje otázka se týká pokroku, kterého jsme dosáhli v tom, že se naše klinická měna Unie dostává na správnou cestu, tedy bazuka OMT byla úspěšná, uklidnila trhy ještě vlastně předtím, než byla použita a vždy jste naznačoval, že politici musí jednat. Vy jste chválil závěry Černové Evropské rady, zdůraznil jste potřebu dalšího pokroku, co se týče dokončení EMU, ale když se podíváme na závěry rady, ten pokrok se zdá poměrně nejasný. Reformní smlouvy a dočasné, dočasná podpora, o tom jste hovořil v úvodu, to tady vůbec v závěrech rady není uvedeno. Moje otázka tedy je, je ECB připravena a jsou správné okolnosti pro použití tohoto nového nástroje OMT. A vy jste řekl, že OMT může být využit na žádost členských států, ale souvisí to také s reformním programem nebo dokonce reformní smlouvou, než bude použit. A je tu jakákoliv souvislost obecně s dokončením měnové ekonomické unie. A považujete, to za, považujete závěry rady za dostačující? Děkuji. Děkuji. Velmi obecně, jakýkoliv pokrok, který dosáhneme na cestě k, ke skutečnější EMU, úzce souvisí s podniknutými reformami, fiskální, strukturální reformy, kde jsou potřeba. Takže vše musí být eh, vlastně chápáno v souladu s procesem reform. A i když je to uváděno jako nepřímo, tak to souvisí a ta vazba existuje. Komise byla požádána, aby provedla průzkum toho, jak trhy výrobků a trhy práce jsou v souladu s, Evrop, s ekonomickou a měnovou unii. A já bych považoval proces reform za velmi úzce spjatý s, s naší veškerou činností. A jsou tu určité předpoklady, které jsou potřeba, než budeme aktivovat OMT. Je to nezbytný předpoklad, kondicionalita, která však není dostačující protože je potřeba, aby ECB to nezávisle posoudila. Ale pokud je o definování těch kondicionalit, tak to bude ESM. Víte, že země budou muset žád, žádat o program ESM a také EMF, MMF, pokud bude tedy eh, něco takového tedy třeba. Ty kontrakty by měly vzniknout a teď si představuji, že za rok, eh, za dva roky určitá země to bude potřebovat a já bych byl překvapen, kdyby to nebylo vzato v úvahu komisí anebo MMF. Děkuji. Corin, chcete k tomu ještě něco dodat? Ano. To navazuje na reformní programy v některých členských státech, ale obecně? Je zde nějaký vztah eh, s používáním nástrojem OMTO? Myslíte si, že je to dostatečně ambiciozní? Pokud jde o pokrok eh, v oblasti zprávy a řízení, tak tam bylo dosaženo dostatečně ambiciozního pokroku. Já myslím, že když se podíváme na to, jak vypadala situace v únoru, tak eh, si uvědomíme, že spousta orgánů udělala důležité kroky i Evropský parlament, ale také Evropská rada. Takže když srovnáte rok 2012 s rokem 2011, tak tento rok bude rokem podstatného pokroku na všech frontách. V oblasti zprávy eurozóny, v oblasti reform členských států, a to jak na daňové stránce, tak i hospodářské stránce i pokud jde o stabilizaci finančních trhů. Děkuji. Děkuji a teď za frakci SD Arlene McCarthy. Já se chci vrátit eh, k té otázce Filipa Lamberce, protože několikrát jsem si všimla i v tisku, že říkáte, pane prezidente, že jste pasivním aktérem v debatě o bankovní unii. A jak budete proaktivní, abyste zachoval koherentnost ECB a její dohledovou roli, začínáte se šesti tisíci bankami, které budou tedy pod přímým dohledem, ale nejdříve jich bude jenom 150, to znamená, že jinak zde bude sdílená kontrola s národními dohledovými orgány. Jak to chcete prosazovat? Jak chcete prosazovat ta společná pravidla? Budete obvinovat eh, vlády nebo tedy národní orgány dohledu. Jak víte, Rada odmítla mutualizaci dluhu, takže zde nebude evropské sdílení břemene. Díváme se na nějaký ten menší fond pro řešení problému, který by byl financován přímo bankami. Budete schopni stahovat licence Někteří odborníci navrhli, že ECB by měla mít eh, formální smlouvy s členskými státy, pokud jde o řešení problému, aby ty banky byly součástí národního systému řešení, než vstoupí do systému. Takže mně zatím není jasné, i když tedy eh, jsem trošku informovaná, ale jsou lidé, kteří nemají eh, žádné ponětí o tom, jak to funguje, takže co vlastně vzešlo z rady a jak to budete implementovat. Když hovořím o tom, že ECB je pasivním aktérem, znamená to, že jsme na straně, kde přijímáme ten právní rámec, který jste vytvořili vy, nebo tedy komise to navrhne a potom to schválíte vy, tedy tento parlament a rada. V tomto smyslu jsme tedy pouhými příjemci. Ale Až přijde na implementaci, tak to bude zcela něco jiného ECB a Rada dohledu. V každém případě se musíme ujistit, aby logistické podmínky pro implementaci tohoto nového mechanismu byly řádně vytvořeny. A to je zcela na nás a my budeme postupovat společně s národními orgány dohledu. Rada dohledu bude tvořena především právě ze zástupců národních orgánů dohledu. Když říkám 150 bank, tak lidé měli představu, že ten bankovní trh rozdělíme na dvě části. První bude zcela pod dohledem ECB a ta druhá část pod dohledem, zůstane pod dohledem národních orgánů dohledu. Tak to není pravda. Budeme zpracovat všichni společně, protože ten jednotný dohled je tvořen národními orgány dohledu plus ECB, tedy těmi lidmi, kteří budou přímo zodpovědní za tuto oblast. Pak zde máme tady těch 150 bank, kde bude ten dohled z centra dominantní, kde bude převažovat. A pak zde budou ostatní banky, kde ten dohled z centra bude méně důležitý a kde budou hlavní roli hrát národní orgány dohledu. ECB ale nadále má pravomoc vydávat instrukce pro skupiny bank a pro národní orgány dohledu a má také pravomoc převést jakoukoliv banku pod svůj přímý dohled. Takže jakákoliv banka může být přidána k těm zhruba 150 bankám, které jsou zatím naplánovány. Ale obecně je to systém, který zatím ještě nebyl vytvořen, je to systém, který se vytváří. Já vám budu moci říci čím dál více postupem času, jak se to bude vytvářet. Fond pro řešení problému ten úřad pro řešení problému. Já vždycky říkám, že z 90, z 95% eh, jsou to právní změny a pouze z 5% peníze. Musíme zajistit, že budeme mít jednotný systém pro řešení problémových situací v eurozóně. Jedním z klíčových rozhodnutí, které musí být přijato, když se řeší problém nějaké banky, zda do toho budou zahrnuti věřitele. A co akcionáři? V současné době to vypadá tak, že 17 států eurozóny má 17 různých legislativ, a pokud jde o úpadek. Takže to vypadá jinak ve všech členských státech. Jednotné by, nebo tedy prvním krokem by bylo mít jednotný orgán. Ten jednotný systém řešení těchto problémů musí spočívat na tom, že se dohodneme na společném postupu. Co se udělá? Pokud je o věřitele a také o akcionáře. Jaké znaky bude to řešení problémové situace mít? A potom budete mít eh, fond, který bude využíván pro tyto situace, to nebude záchranný fond. A právě proto ta velikost tohoto fondu nemusí být nutně obrovská. bude stačit pouze k tomu, aby se třeba uzavřely některé filiálky nebo aby se financoval proces přechodu některých jiných filiálek. Takže omlouvám se, teď jsem asi překročil čas, omlouvám se. Někdy se nechám unést. Uh, uh, Zaznělo zde několik velmi důležitých otázek. Já jen chci vědět, co se stane. Protože nebudete mít přímý dohled nad těmito bankami a když eh, národní dohledový orgán řekne, že to prostě nebude řešeno pomocí tohoto systému řešení problému a daňový poplatník přijde o peníze. No, je těžké o tom takto mluvit, protože zatím ještě nic vytvořeno není, ale já to vidím tak, že rozhodnutí centrálního orgánu dohledu, že tedy tato banka musí jít do úpadku, to samo o sobě je velmi jednoznačné a ponechává to velmi malý prostor národním orgánům dohledu. Můžete si představit, co by se stalo, kdyby centrální rada dohledu řekla, že tato banka a je v problémech, které se musí řešit, co by se stalo, kdyby eh, národní orgán dohledu vůbec nereagoval. Naopak národní orgán dohledu to udělá okamžitě, tak se na to aspoň dívám já. Ale je určitě lepší, aby bylo všechno už eh, pěkně vytvořeno, než vůbec začneme. Ano, a teď za EPP Gunnar Hockmar, který je zpravodajem pro návrh o řešení krizí, který v současné době řešíme. Děkuji. Já jsem se chtěl zeptat na makroekonomické dopady. toho měnového uvolňování. Program OMT byl vytvořen v září. Potom zde máme Eh, program, který dosahuje výše 40 miliard měsíčně. Japonská banka šla stejnou cestou, je to popisováno jako největší měnový experiment všech dob, takže není překvapující, že to má nějaké krátkodobé dopady. Ale bylo by zajímavé, kdybyste nám řekl, jaká rizika zde vidíte. Ve své prezentaci jste zdůrazňoval potřebu zachovat eh, makroekonomickou rovnováhu. Upozorňoval jste na ty nerovnováhy. A my jsme nikdy nevěděli takové měnové uvolňování, jako zažíváme teď. Z krátkodobého hlediska je to sice dobré, ale je to mnohem komplikovanější z dlouhodobého hlediska, za to vy jste zodpovědný, takže já bych to opravdu uvítal. A kdybyste měl čas, tak byste mohl ještě říci pár slov o riziku rozdrobení, roztříštění, které by mohlo vyplynout z toho, že se teď rozhodneme o evropském dohledu na základě eurozóny. Bude to být všechny ty dopady, o kterých teď diskutujeme, ale má hlavní otázka se týká té makroekonomiky. Děkuji. Děkuji. Samozřejmě mohu hovořit pouze za svou vlastní oblast působnosti, tedy oblast působnosti ECB a my jsme podnikli obě akce LTRO, které zvýšily objem likvidity. Ale potom to skutečně uvolnění přišlo vlastně vyhlášením určitého kroku. A pokud je o první, abyste zdůraznil, že jste připraven skutečně tyto kroky udělat. Ano, pokud jde o ty dvě první operace, je pravdou, že vznikly základní prostředky, ale nebyly vloženy do agregátu M3. Potřebujete vlastně dvě věci. Potřebujete likviditu, a aby šla do agregátu M3, aby to mohli skutečně využívat lidé, aby to byla půjčka pro lidi a bohužel jsme nezaznamenali ani jedno. A současně svým způsobem jsme zaznamenali, že ty prostředky nepronikly do ekonomiky, na to se, to se mě už ptali. A nebyl to tedy ten nedostatek kapacit v Evropské unii. Takže jsme zaznamenali inflaci, která klesá 2,2%, byla 2,7% a dlouhodobá očekávání inflace jsou skutečně pevně ukotvena. Další otázka je, co když něco nastane? Máme celou řadu nástrojů, jak skrotit tu likviditu, kterou jsme vytvořili ještě než vstoupí do systému. A na začátku příští roku budeme svědky to, že vlastně banky začnou vracet eh, prostředky z LTRO a tím se vlastně sníží tedy objem prostředků v ECB. A tedy v kon, koncem července jsme podnikli kroky proti roztříštění v eurozóny, což by mělo v následek katastrofické scénáře. A do jisté míry od té doby vidíme jasný pokrok na všech frontách. A nyní, pokud jde o schválení SSM, ještě sníží fragmentaci v eurozóně. Takže celkově za to ten dojem z letošního roku, minimálně z druhé poloviny, je postupné zlepšení v podmínkách financování, což je jeden z důvodů, proč předpokládáme eh, oživení v druhé části příštího roku. Děkuji. Ani Podimata za SAD. Thank you, Sharon. Děkuji, Sharon, děkuji, pane prezidente. Stručné upřesnění. Zda banky, které nejpředstavují systémové riziko, které budou nadále pod národním dohledem, budou moci využívat nebo ne přímou rekapitalizaci s ESM. A potom na nedáv- v nedávných závěrech Evropské rady přes významná rozhodnutí skrze ECOFIN, což bylo potvrzeno předsedy vlád o bankovní unii. A prvním krokem zde je SSM. Pokud je o fiskální integraci, rozhodnutí byla mnohem méně ambiciozní. Moje otázka je tedy, myslíte si, že bankovní unie může být eh, zcela operativní bez eh, nástroje pro fiskální sdílení rizika. Jak je váš názor, která zmizela ze závěru rady o budoucí kapacitě eurozóny v oblasti fiskální a v neposlední řadě, pokud je o Řecko, dřívější rozhodnutí euroskupiny, kdy můžeme čekat eh, naplnění tohoto život, důležitého rozhodnutí, tedy eh, přechodu z trhu s papíry k, na oddělený účet eh, této země. Děkuji. Pokud jde o banky, které podléhají dohledu ECB, rovněž tady je ten koncept eh, důležitý, tedy ty banky musí být významné. Nemusí být nutně velké, ale maj, mohou představovat systémové riziko. A tudíž by patřily do té skupiny těch 150. A zatím to nejsou zcela pevná čísla, tedy může jich být 130, 140, záleží na tom. Záleží to na řadě věcí. Záleží také na tom, kolik eh, zemí, které nejsou v eurozóně, se připojí k tomu mechanismu. Bankovní unie bez fiskální unie. Víte, bankovní unie měla tři pilíře. Dva z nich neznamenají sdílení rizika a ten třetí ano. Tedy společná společné záruky vkladů, společné pojištění vkladů. A došlo by k narušení vazby mezi státy a bankami do jisté míry, zejména pokud je o dohled. Budete mít tedy jistotu, že centrální dohled vyhodnotí stav bank nezávisle na jejich eh, místě, nezávisle od eh, národních politických tlaků a národních zájmů. Tedy svým způsobem tato vazba je narušená. Pokud má dojít k rekapitalizaci banky, která nepatří do programu ESM, tak tam se stále stejně obrací na národní rozpočet. Není to ze 100%, ale to je mé hodnocení. Ale jak už jsme řekli mnohokrát, než dojde ke sdílení rizika, je třeba prokázat, že všechny země jsou připraveny sdílet národní svrchovanost, pokud je o fiskální otázky. A jsou připraveny splnit pravidla, která si uložila. A to je jediný způsob, jak obnovit důvěru. A je to předpoklad pro sdílení rizika, pro vytvoření společné fiskální unie. Pokud jde o zisky se SMP, ECB rozdělila tyto zisky národním centrálním bankám. Ty centrální banky jsou, vyjednávají, to je nesprávné slovo asi, ale podle vlastní národní legislativy poskytnou či neposkytnou ty zisky vládám, které je zase využití pro, využijí pro své účely. Pokud je o fiskální kapacitu. Fiskální kapacita znamená, tedy ta fiskální kapacita nez, nezmizela úplně. Je tu odkaz na vytvoření reformních smluv. Tedy takto bude fiskální kapacita vlastně také obsahem závěru rady. Takže úplně nezmizela. A není za EPP Diego Feo? Pane prezidente, já bych vám chtěl položit dvě otázky. První otázka se týká systému, v kterém nyní žijeme, kde je deficit a dluhy. A jedná se o to, jakým způsobem se s tímto vypořádat v rámci stávajícího mechanismu, kde se stanovují také sankce. Ale v tomto případě se velmi často hovoří o e, piči a cukru. Například Portugalsko a Irsko. To jsou země, které respektují tyto programy úprav a potřebují pozbuzení z hlediska své cesty a z hlediska reform, které se musí realizovat. Druhá otázka se týká dluhopisů. Víte, že dluhy státu jsou v některých případech neuměrné. Hovořilo se o různých opatřeních v tomto smyslu. Ve své zprávě pan Van Rompuy uvádí jakési obecné řešení. Já bych se vás chtěl zeptat, jak máme eh, přistupovat k tomuto neuměrnému dluhu v tom právním rámci, který eh, v současnosti existuje. Na závěr bych vám chtěl popřát příjemné svátky a mnoho štěstí do roku 2013, aby tento rok byl lepší než rok 2012, i když jste byl považován Financial Times jako osobnost roku 2012, takže máte velké možnosti pro příští rok. Děkuji. fiskální úpravy, jak už jsem mnohokrát řekl, bylo nevyhnutelné. Nezapomínejme, jak jsme se do té situaci dostali v první řadě. Za druhé, dojde ke zúžení profilu. Ano, určitě dojde k rozsáhlým účinkům tohoto typu. A jak je utlumíme? Je tu několik způsobů. Soustředovat se více na výdaje, na snížení výdajů a ne na zvyšování daní. Podni- skutečně realizovat eh, strukturální reformy. Je to naděje, že dojde k nárůstu vývozu. Máme příklad zemí, které utlumily dopad eh, nevyhnutelných eh, fiskálních dopadů vyšším exportem. A to by mělo mít dopad na růst a na tvorbu pracovních míst. To je klíčová strategie v situaci, která je opravdu velmi bolestná a vážná pro tyto země. Takže bychom neměli brát na lehkou váhu tyto obavy. Jsou to vážné věci. Pokud jde o stále přetrvávající vysokou úrovni, úroveň eh, dluhu. Tady neexistuje nějaký zázračný lék. Většina zemí mají obrovskou, obrovskou zátěž z hlediska dluhu. A nakonec by mělo dojít ke snížení dluhu, poměru dluhu vůči HDP. A Musím vám říct, že vám velmi děkuji za vaše přání eh, hezkých Vánoc a z celého srdce to opětuji a opětuji to vůči vám všem. Děkuji. A nyní přijdeme k Alde Ramon Tremosa. Děkuji, paní předsedkyně, pane Draghi. Chci se zeptat na otázku eh, výhled u Španělska. Vy jste byl velmi optimistický. Chci vám připomenout, že veškeré předpovědi EK, OECD, MMF a, něk- a zahrnují velké banky ve Španělsku a předpokládají, že půjde on, v roku 2013 bude nejhorším rokem krize ve Španělsku. Úvěry malým podnikům a malým podnikům bude klesat, dojde k poklesu výroby a uvidíme konečný dopad eh, konečný, konečné následky finančního bailoutu. A vy jste říkal, že vývoz ve Španělsku narostl od roku 2009, ale je třeba říci, že pouze tři španělské regiony soustředují tyto regiony. A já jako katalánský poslanec musím říci, že ano, skutečně Katalánsko patří k těmto regionům. A došlo k urychlení vývozu a nyní nastává zpomalení. A já bych chtěl věc, zda máte další informace, které by opodstatňovaly váš optimismus, pokud je o Španělsko. Ano, já to řeknu. Tak to já jsem nepožádal tu, ten, tu předpověď pro Španělsko pouze a je to pro celou eurozónu a je to tedy uvedeno vlastně globálně, je to předpověď, která se týká celé eurozóny. Máme ještě čas. Před měsícem ministr financí Španělska byl přítomen zde v parlamentu a řekl doslova, Španělsko má velmi konkurenceschopnou ekonomiku. Co si o tom myslíte? Je mi líto, ale nebudu komentovat eh, výroky národních ministrů. Ale mohu komentovat fakta. A fakta ukazují, že skutečně jednotková cena práce ve Španělsku klesla a, a přebytky obchodní bilance narůstají. Takže to jsou znaky zlepšení a konkurenceschopnosti. A myslím, že svým způsobem je prostě negativní nepřiznat si, že došlo k pokroku. Platí to pro Řecko, pro Irsko a pro Portugalsko, pro všechny země, které byly pod tlakem. A došlo k bolestnému pokroku. Tak bych to definoval. Děkuji. Mám ještě minutu a půl. Když hovoříte o jednotkové ceně práce, rozlišujete veřejný a soukromý sektor, protože pokud se nepletu, španělský viceprezident řekl, že některé úhrady, které neproběhly letos, budou provedeny příští rok a jednotková cena se v řadě oblastí týká pouze soukromého subsektoru. To platí pro celou ekonomiku. A současně došlo k reformám, došlo k, došlo k reformě trhu práce, to je jisté. Takže zase byl to rok bolestného pokroku, ale pokroku. Děkuji. Budeme doufat. Takže Ramon ukazuje, jak to může fungovat. Ta iterace a nyní Jean-Paul Gozé za EPP. Merci, madame. Děkuji. Děkuji, pane prezidente, že jste opět s námi. Kdybychom byli na Španělsku, tak bychom to dělali jako na koridě připravili bychom se na útok. Ale vy jste nám vysvětlil velmi jednoznačně ty různé organizace, které se ustaví, lhuty, v jakých to proběhne a spolupráci s národními regulátory. Když si vzpomenu na to, co bylo původně oznámeno ohledně dohledu, tedy v Evropě, tak eh, řeknu to tak trochu načisto. Šlo o to, abychom zabránili selhávání eh, jak k tomu docházelo z hlediska finančních cen. A dnes zjišťujeme, že jasným cílem je cíl, který je mnohem mírnější, skromnější. A tak bych se eh, vás chtěl tak trošku záludně, tak jako na koridě zeptat, eh, jak chcete jako ECB udělat to lépe eh, než v minulosti a jaké jsou další prostředky, které k tomu budete mít? Vous trouvez, c'est ce à côté de moi, je suis très méchant pour Noël. Vidíte, že jsem velmi zlý, i když tady je to vánoční období. Tady vedle mě někdo říká, že je to velmi zlomyslná otázka o Vánocích. Thank you. I, I, I must confess that this... Já musím přiznat, že tuto otázku jsem položil i sám sobě. Takže je to opravdu přirozená otázka, není to nějaká tvrdá otázka, záludná. A já na ně odpovím. A odpověď spočívá v tom, že si nemyslíme, že budeme lepší než jakýkoliv národní orgán dohledu, protože budeme pracovat s nimi. Jednotný mechanismus dohledu je mechanismus prováděný národními dohledovými orgány spolu s ECB. Klíčový bod je ten, že pomocí tohoto mechanismu přesáhneme národní hranice. Takže překonáme takovéto omezování, které přispělo k rozdrobení eurozóny. Takže to je ta odpověď. Já jsem někdy nepředstíral, že ECB to může udělat lépe než ostatní, dokud se nám to tedy opravdu neprokázalo. Děkuji. V pořádku? Jean-Paul? Ještě doplňující otázka? Ne? Takže teď Peter Skinner SD. Děkuji, paní předsedkyně, pane prezidente. Možná tady nejste na člověk, ale podle Financial Times jste tedy mužem roku. Říkáte, že ty věci jsou příliš čerstvé, aby mohly být eh, posouzeny, ale je pravda, že několik bank bude pod přímým dohledem. Víme, jaké banky se kvalifikují pro to, aby získali přímou podporu pro rekapitalizaci. Vy jste to před chvíli říkal, ale mně to nebylo úplně jisté, takže já bych, jasné, takže bych uvítal jasnější formulaci. Uh, no, I don't think... Já si nemyslím, že můžeme teď provést nějaký takovýto odhad, protože je to jiný proces. Víme, které banky možná požádají protože se nacházejí v určitých zemích a budou spadat pod systém nebo proces SSM, ale je těžké odhodnout, které banky budou vyžadovat přímou rekapitalizaci z ESM za následujícím roce a půl. Právě ESM o tom bude muset rozhodnout a využije dohled SSM jako podporu pro své rozhodnutí, ale je na ESM, aby rozhodl. So, Takže v praxi je těžké odhod- odhadnout, ale v teorii možná, ale nebudu zacházet dále. Obecně zde existuje takové spojení vysoká inflace vysoká nezaměstnanost. Vy chcete oddělit měnovou politiku od dalších diskusí o dohledu. Pokud jde o evropskou ekonomiku jako celek, tak jak se na to díváte? Jsou Vánoce, všichni čekají na Ježíška ale určitě vás budou i obvinovat eh, z toho, že eh, právě tady fungujete trochu negativně. No. My jsme letos, jak už jsem říkal před chvílí, provedli dvě operace LTRO, rozšířili jsme zajištění a zahrnuli jsme do toho také takzvané credit claims, což je teď nejlepší nástroj k tomu, že máte peníze na půjčování, protože banky, když půjčují, tak tím vlastně si vytvářejí zajištění, které mohou použít k tomu, aby si půjčili peníze od nás. Takže úrokové sazby jsou nízké, reálné úrokové sazby jsou v celé řadě zemí eurozóny negativní a byla zachována cenová stabilita. I podle očekávání, pokud o vývoj inflace ze střednědobého i dlouhodobého hlediska. Takže to jsme letos udělali a já myslím, že to trvá a my věříme, že tato měnová politika povede časem k lepší hospodářské situaci, než je ta dnešní. Prognóza ECB pro celou eurozónu předpokládá, počátek oživení v druhé polovině příštího roku. Peter říká, že je to z jeho strany vše, takže za EPP na závěr Gay Mitchell. Děkuji, paní předsedkyně. Připojuji se k ostatním a chci i já popřát panu Dragimu veselé Vánoce. Doufám, že si hezky odpočine. My máme Den svatého Patrika, to je 7. března. Já doufám, že Irové budou mít zase důvod k úsměvu, pokud jde o eh, Británii. Takže říká se, že úsporná opatření nefungují. Jako prostě, když jdete večer spát a druhý den eh, se probudíte a najednou by mělo být eh, všechno plném květu celá zahrada, ovšem když nedáte lidem naději, tak to také fungovat nebude. Já se chci zeptat na jednu věc. Wolfgang Schäuble citoval centrálního ekonoma z banky v, Londýna, v Londýně, Eurozóna je na cestě reform a mohla by se stát nejkonkurenceschopnější ekonomikou. Mohli byste nám dát, pane Draghi, nějaké vánoční povzbuzení? Ano, já souhlasím s tímto pohledem. Souhlasím s tímto názorem, protože eurozóna má nejlepší základy na které v současné době můžeme narazit, když se podíváte na rozpočtové schodky, zadluženost, eh, eh, ceny, inflaci, bez ohledu na to, na jaký ukazatel se podíváte, tak zjistíte, že ta situace je nejméně nevyvážená v porovnání s ostatními částmi světa. Takže my musíme být schopni stavět na těchto zdravých základech, jako eurozóna musíme překonat svou roztříštěnost, která izoluje země v jejich individuálních slabostech. To je ta výzva. A zdá se, že letos jsme opravdu urazili velký kus cesty směrem k dosažení tohoto cíle. Napravovali jsme ty nerovnováhy, tu nevyváženost, jak fiskální, tak strukturální a to z hlediska konkurenceschopnosti i na úrovni řízení eurozóny. A snažili jsme se dosáhnout eh, skutečné měnové unie, smysluplné měnové unie. Ale neměli bychom zapomínat, že když se podíváme na své základy, v jejich celistvosti, tak jsou dobré. A jsou dobrým základem pro ten cíl, o kterém se vyjádřil i německý ministr Schäuble. Děkuji, pane prezidente, za toto vánoční povzbuzení. Je důležité, aby zde zaznělo, že pořád lidem říkáme, co musí být uděláno, ale nějak jim nevysvětlujeme, proč. Možná vy jako prezident ECB byste opravdu odvedl velký kus práce a já si myslím, že vám to dostatečně často neříkáme. Měli bychom, ale na vaší úrovni a na úrovni Rady ministrů a na úrovni Evropské rady bychom měli začít více vysvětlovat proč, aby lidé viděli naději. Děláme to z toho a z toho důvodu, takže já bych navrhoval, aby se to více dostalo do vašeho slovníku pro rok 2013 a ještě jednou děkuji za vaši odpověď. Já děkuji vám za vaše milá slova a děkuji především za ten váš návrh, abychom více vysvětlovali ve svých politických komentářích a ve svých projevech. Děkuji, určitě to zohledníme. Thank you very much. Well, that... Děkuji. A to je závěr měnového dialogu. Příští měnový dialog je naplánován na 18. února a Neměli byste všichni zmizet, protože tady bude ministr Šiali, který nás navštíví na závěr kyperského předsednictví. A to proběhne v 17.30. A pro ty z vás, kteří odcházejí, prosím, vězte, že zítra budeme zasedat v sále 2Q2, protože konference předsedu bude zde. Takže zítra budeme v 2 dvě a dáme si krátkou přestávku. Okay, so we are now uh, back on to our next point, which is uh, Dámy a pánové, přecházíme na další bod, který je na programu. Jedná se o výměnu názorů a hospodářský dialog s předsedou rady ECOFIN, panem Vasosem Šerlim. A budeme pracovat jako obvykle. Dávám tedy slovo panu Charlimu asi na 10 minut a poté eh, budeme mít otázky a odpovědi a vždy na každou otázku bude vyhrazeno pět minut. Vážení dámy a pánové, poslanci Evropského parlamentu, dámy a pánové, chtěl bych začít tím, že bych prohlásil, že Evropská unie zůstává největším společným trhem a euro zůstává eh, měnou, která je používána jako rezerva i v dobách eh, krize. Podle eh, zprávy a podle ekonomických prognóz komise tři největší ekonomiky euro, Německo, Francie, Itálie Eh, zažili pokles v druhé půlce roku. Bohužel tato situace bude mít negativní dopady z hlediska nezaměstnanosti, zvláště mladých lidí. Tuto nezaměstnanost mladých zaznamenáváme již po několik let. Tato vysoká nezaměstnanost představuje největší problém současné ekonomické krize. Tato krize setrvává v rámci EU a má také mezinárodní dopady. Oslabuje země eura, oslabuje také perspektivy růstu. Musíme se snažit najít trvalé řešení, které by nám umožnilo skoncovat s touto krizí. Mnoho členských států zahájilo reformní kroky v průběhu několika let, nicméně musíme čelit dalším výzvám. Všichni jsme si vědomi toho, že strukturální reformy a výsledky těchto strukturálních reform se budou projevovat až ve střednědobém horizontu. Proto, aby se vyřešily bankovní problémy eurozóny, aby se eh, vytvořil trh s úvěry, který by fungoval dobře, potřebujeme rozpočtovou konsolidaci to je klíč pro oživení ekonomiky v rámci Evropské unie. Dovolte mi, abych vás seznámil s posledními výsledky Ekofinu minulý týden. Rada se dohodla na cestovní mapě z hlediska hospodářské a měnové unie, která by se opírala o hlubší integraci a o posílenou solidaritu je nezbytné přetnout začarovaný kruh mezi státními dluhy a bankami. Po prohlášení ze strany Rady v červnu a Rady v říjnu Operativní rámec by měl být předmětem dohody v prvním pololetí 2013, tak aby zde byl vytvořen jednotný mechanismus dohledu jednotný mechanismus stability, který bude dávat možnost rekapitalizace jednotlivých bank. Rezervy bank by eh, měly být podřízeny jednotnému systému dohledu a také budeme mít jednotný systém pro řešení eh, problémů bank. V roku 2013 komise předloží návrh pro řešení problémů bank a to Eh, států, které budou spadat pod tento systém SSM. A bude tedy nutné přijmout eh, tento systém v rámci prvního cyklu. To bude důležité proto, abychom ochránili daňové poplatníky v rámci těchto krizí. Hospodářská a měnová unie musí zajistit růst a schopnost EU na světové scéně, zvláště eh, s ohledem na eurozónu. A proto některé podrobné návrhy budou probírány v červnu radou roku 2013. Je nutné skoordinovat národní plány a také se zaměřit na sociální dimenzi a proskoumat proveditelnost smluv, které jsou předmětem společné dohody z hlediska růstu a konkurenceschopnosti. Toto vše by mělo přispět k prohloubení jednotného trhu a zlepšit konkurenceschopnost EU. Je nutné zajistit hlubší integraci politiky a dále je nutné provázet tyto politiky konzultacemi na úrovni Evropského parlamentu. Tento proces bude také posílen ustavením nového mechanismu spolupráce mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty v návaznosti na článek 13 smlouvy o stabilitě a koordinaci a správě. A také v souvislosti s články smlouvy, které s tím souvisejí. Národní parlamenty a Evropské, Evropský parlament budou organizovat setkání a budou diskutovat o e, záležitostech hospodářské měnové unie. Co se týče Řecka, eurozóna a rada se dohodli na tom nedávno, aby mm, prodloužili plán pro Řecko až do roku 2016. Helenské úřady se také dohodly ohledně problematiky uplatňování tohoto režimu do roku 2016 s cílem snížit eh, dluh do roku 2020 na úroveň 40 HDP. Pokud jde o Tupek a hospodářskou zprávu, jsem velmi rád, že vám mohu říci, že jsme téměř dosáhli schody. stupek s dvojbalíčkem. Chci poděkovat zpravodajům a vyjednávacímu týmu za velké úsilí a smysl pro kompromis, který nám umožnil téměř uzavřít tuto věc. Gozesová zpráva je uzavřena. Všechny body jsme vyřešili. Ve zprávě Elisy Ferreira je otevřena jedna otázka, revizní doložka a také prohlášení komise ohledně cestovní mapy prohlubování Evropské měnové unie. Raději bychom uzavřeli celou agendu celou, ale musíme uznat, že je velmi obtížné najít společnou řeč u takových věcí, jako jsou eurodluhopisy anebo Evropský záchranný fond. Samozřejmě jsou zde i důležité právní aspekty, co je možné na základě současné smlouvy a co ne. Evropská rada minulý týden dospěla k závěru, že zde musíme pracovat a více pracovat na těchto věcech. A předseda Evropské rady v úzké spolupráci s předsedou komise a po konzultaci s členskými státy předloží Evropské radě v červnu 2013 možná opatření a také cestovní mapu s jednotlivými opatřeními, včetně mechanismu solidarity. Bylo by trochu předběžné něco uzavírat, něco, co by předjímalo výsledek skutečné konzultace, která musí proběhnout. Doufám, že návrh komise, který byl zveřejněn 28. listopadu společně se závazkem komise, že vydá prohlášení, že to vše povede k tomu, že dosáhneme úplné dohody. Doufám také, že znovu dokážeme prokázat, že metoda společenství může fungovat, pokud je o SSM. Rád bych řekl pár slov k jednotnému mechanismu dohledu jak všichni víte, dohoda, která byla dosažena minulý týden na radě ECOFIN, nebyla snadná. Po 15-hodinovém zasedání bylo tam opravdu spousta bodů, které bylo nutno řešit. Dohoda respektuje těch pět klíčových principů, které si vytýčila Evropská rada. Bylo to jasné oddělení mezi evropskou, tedy mezi měnovou funkcí ECB a funkcí dohledu, potom zastoupení v radě jak států eurozóny, tak i států, které nejsou v eurozóně a podílejí se na e SSM, Za třetí odpovídající opatření, pokud jde o skládání účtu, potom nejvyšší úroveň dohledu ECB bude pověřena dohledem nad všemi úvěrovými institucemi odstíněným způsobem a bude provádět eh, přímý dohled nejvýznamnějších bank ve zúčastněných členských státech. A pátý princip byl vyvážené řešení, pokud jde o rozhodnutí a systém hlasování v Evropském bankovním orgánu. Pro Evropskou radu bylo zásadní, aby byla respektována integrita jednotného trhu při vytvoření SSM. Je také důležité zajistit, aby vytvoření SSM nenarušilo rovnováhu odpovídajících kompetencí mezi národními příslušnými orgány a Evropským bankovním orgánem EBA. Když už bylo tedy vyjasněno toto, můžeme společně pracovat na prosazování evropského dohledového rámce. Věřím, že jednání a konzultace ohledně SSM povedou k tomu, že se dohodneme na bankovním dohledu podle nejvyšších standardů. S ohledem na bankovní vývoj v posledních letech všichni určitě souhlasíme s tím, že toto je velmi důležité. CRD 4. V návaznosti na závěry Evropské rady jsme také pracovali na jednotných pravidlech. To zahrnuje především dohodu o budoucích kapitálových požadavcích CRD 4. Za kyperského předsednictví jsme společně dosáhli velkého pokroku u tohoto legislativního balíčku. Další jednání se teď budou zaměřovat pouze na omezený počet nedořešených aspektů. Dohoda je na dosah, nicméně pořád ještě zde zbývá kus práce. Dnes nebudu do detailu komentovat žádnou z těchto otevřených otázek, protože odpovídající místem, kde se toto má řešit, je trialog. Dovolte ale, abych ještě jednou zdůraznil, Možná se obrátím eh, na své irské kolegy, protože je to priorita. Připomenu, že 13. a 14. prosince Evropská rada znovu zdůraznila, jak je důležitý tento soubor pravidel, jednotný soubor pravidel. Pokud jde o CRA 3, tak jsem velmi rád, že jsme dosáhli politické dohody, pokud jde o nařízení o ratingových agenturách. Zahájili jsme trialogy na začátku našeho předsednictví. Jednání jsou náročná, ale já doufám, že náležitý regulační rámec eh, zajistí lepší fungování průmyslu s finančními službami. Pokud jde o rating státního dluhu a automatické spolehání se na rating a na občanskou zodpovědnost ratingových agentur, tak to jsou všechno věci, které byly přijaty jako pravidla a to vše přispívá k tomu, aby byly transparentnější tyto procesy udělování ratingu a spolehání se na ratingy na trzích. V neposlední řadě vítám dosažení dohody s Evropským parlamentem o fondech rizikového kapitálu a fondech pro sociální podnikání. Daň z finančních transakcí. Vážení poslanci a poslankyně, za kyperské předsednictví bych rád poděkoval parlamentu za to, že neustále věnoval pozornost daní z finančních transakcí. Jsem si vědom toho, jak dlouho už parlament eh, věnuje této otázce pozornost. Měl bych také říci, že zpráva paní Podemáta o společném systému pro zdaňování finančních transakcí, která byla přijata v květnu tohoto roku a také legislativní usnesení, které bylo přijato minulý týden. V červnu a v červenci Evropská rada otevřela cestu používání postupu posílené spolupráce, což by umožnilo členským státům, které podpořili princip zavedení daně z finančních transakcí, aby postupovali společně. 11 členských států se rozhodlo, že se zapojí do posílené spolupráce a jeden další stát svou účast zvažuje. Komise tedy předložila návrh pro rozhodnutí rady aby se schválila posílená spolupráce. Předsednictví věnovalo hodně pozornosti přeskumu tohoto návrhu a já jsem velmi vděčný parlamentu, že rychle reagoval na tuto žádost a minulý týden souhlasil s tím, že bychom mohli překročit k posílené spolupráci. Teď bude na radě, aby přijala další kroky směrem k dokončení těchto diskusí ohledně povolení posílené spolupráce. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane ministře. Chci vám také poděkovat za přípis předsednictví, syntetická zpráva. A myslím, že je to skutečně premiéra ze strany rady, protože vy jste vyjádřil uznání zprávě kolegy Gozese, kdy říkáte, že Evropský parlament se zaměřil na naplnění evropského semestru k 6. říjnu 2012. Děkujeme vám za to, že jste uznal úlohu parlamentu a nyní můžeme přistoupit k otázkám a zcela hodně zde po první položí otázku Jean-Paul Gouze za EPP. Merci, madame la... Eh, děkuji, paní předsedkyně. Pane ministře, vzhledem k tomu, že dnes večer jsme mezi námi, tak budeme moci spolu eh, hovořit napřímo. Eh, to, že tady není spousta poslanců, tak to poukazuje na to, že tady jsou ti poslanci, kteří skutečně pracovali za kyperského předsednictví. Eh, ta reputace kyperského předsednictví byla velice dobrá a proto jsme tady, abychom vám naslouchali. Ostatně Leonardo, který byl zpravodajem, o tom jistě bude hovořit. My jsme všichni byli velice rádi, že bylo možné vlastně, eh, abyste se vyznamenali při přijetím toho nařízení ohledně ratingových eh, agentur. A také co se týče eh, Tupaku, řekl jste, že jsme vlastně u konce této cesty. A já bych v tomto smyslu vám chtěla říci, že vaši spolupracovníci po období, kdy se nic moc nedělo, říkám to upřímně, a po období odstartování, které bylo poněkud obtížné, protože bylo nutné, abychom si zvykli na to, jak bude reagovat předsednictví za komplikované krize, kdy bylo nutné sladit eh, členské státy na jednotných stanoviscích, tak po tomto startu ty věci se velice dobře vyřešily a skutečně došlo k urychlení. A to nám umožnilo eh, vlastně dopracovat tyto dvě záležitosti a také mnoho dalších. Nechci hovořit o budoucnosti. Vy jste popsal ty úkoly, které nás čekají, je jich spousta. Připomněl jste rozhodnutí Rady, Ekofinu. A já bych se vás chtěl pouze zeptat, jaké poučení vyvozujete v konečném efektu z tohoto kyperského předsednictví? A jakým způsobem v těch budoucích letech se pokusíte jak si sdělit členským státům, jak vypadá skutečné vyjednávání s Evropským parlamentem. Já si myslím, že vaši spolupracovníci pochopili v průběhu diskusí, že spolurozhodování to není jenom laskavé naslouchání ze strany rady těm projevům eh, parlamentu, že se jedná o skutečné vyjednávání. Samozřejmě to nebylo vyjednávání řádka pořádce, ale vyjednávali jsme o důležitých věcech. A nejednalo se jenom o to, abychom si jaksi zdvořile naslouchali, ale jenom se o to, abychom si porozuměli a vyjednávali. A proto se vás ptáme, jakou zkušenost máte eh, z tohoto poučení a co byste chtěli v budoucnosti těmto eh, zasedáním rady sdělit z hlediska zlepšení vztahu mezi radou a Evropským parlamentem? V každém případě vám osobně děkuji vašim spolupracovníkům za tu práci, která proběhla během tohoto pololetí. Thank you very much. Do you wish to reply? So... Um, I will, I will reply on, I will... Děkuji. Chcete odpovědět? Ano, odpovím při této příležitosti, ale možná pokud máte více otázek, tak bychom je mohli združit. Máme čas, eh, takže nemusíme ty otázky sbírat. Děkuji. Děkuji za ty vaše poklony a komentáře k tomu, jakého pokroku jsme dosáhli, především u agent, které jsme uzavřeli. Důležité je, že nejde jen o nás. Vy i my jsme se podíleli na tom, že bylo možné tyto otázky uzavřít. A měli bychom si z toho vzít ponaučení, a sice, že tímto způsobem můžeme pracovat. A toto je evropský způsob práce spolupráce. A já věřím, že i když to mělo trošku obtížný začátek, jak jste říkal, tak eh, nakonec jsme si našli svou cestu a prokázali jsme, že když budeme společně hovořit a jednat, protože všichni chceme to tež, chceme to nejlepší pro Evropu, můžeme toho tedy dosáhnout hodně. Všechny ty věci, které zatím ještě nejsou dořešeny a které převezme následující irské předsednictví, myslím, že budou pokračovat v té práci, kterou jsme my udělali, které jsme převzali po dánském předsednictví a tak dále. A to je ta role, kterou zde máme hrát. Všechno pro Evropu. A já věřím, že když se podíváme zpět tak právě toho bylo dosaženo. Všechno, co si Evropa vytýčila, tak bylo dosaženo. S vytrvalostí a trpělivostí. V některých eh, případech eh, jsme věci uspěchali, protože bylo nutné spěchat a s potěšením mohu říci, že jednotný dohledový mechanismus na kterém se začalo pracovat eh, v průběhu šesti měsíců našeho předsednictví, že bylo dosaženo dohody, protože tento mechanismus byl dobrý pro Evropu, byl důležitý pro Evropu a díky spolupráci se členskými státy se nám podařilo dosáhnout eh, toho dobrého výsledku minulý týden po té diskusi, potom maratonu jednání a doufám, že stejně úspěšní budeme i v diskuzi s Evropským parlamentem. Takže poučení, které si z toho musíme vzít, je, abychom všichni jednali a všichni spolu hovořili. A Lisabonská smlouva a spolurozhodování zde nebylo nadarmo. Myslíme, že jsme dosáhli velkého pokroku na tomto poli a Právě o tom je ta posílená role Evropského parlamentu. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Eliza Ferreira za SAD. Budu hovořit anglicky. Je to asi jednodušší. Chci vám poděkovat za veškerou odvedenou práci. Jak víte, zejména jsem se zabývala Tupekem a chci se připojit eh, k vyjádření pana Gozese. A chci vám poděkovat eh, za vaši práci, trpělivost a za vaše kolegy, protože jste dosáhli pokroku. A my jsme věřili, že uzavřeme tuto agendu za vašeho předsednictví. Ale pokud se nám to nepodaří, tak se nám to téměř podařilo. Dojde k několika drobným úpravám revizním ustanovení a některá, některé body uvolněné ustanovení budou ještě dopracovány a chceme, aby komise nedělala nerozumné nebo neracionální věci, ale chceme mít záruku, že pokud jde o řízení té kumulo, toho kumulovaného dluhu v bankách, a my si přejeme, aby tato situace měla řešení a nebyla pouze odložena. Spolu s naším požadavkem, aby určité mechanismy pomohly zemím kompenzovat e, za pokles ekonomické dynamiky. A proto existují některé prvky, které mohou podpořit eh, určitý růst v eurozóně, ale opět vám chci poděkovat, chci se s vámi podělit o to, jakého jsme dosáhli pokroku a když teď jsme vlastně na sklonku předsednictví a máte větší volnost, tak eh, chci zmínit tu první věc, kterou jste ve své prezentaci zmínil. Jde o základní otázku, jak na ECOFINu řešíte nikoli potřebu strukturálních reform, ale velmi jednoduchou věc. Když eh, doporučujete a my hovoříme o tom v rámci semestru, když předkládáte doporučení letovým zemím, pokud se tato doporučení eh, nesetkají s ohlasem, tak eh, nastane sankční režim vůči zemi. A jaká je tedy interní reakce ECOFIN, když vidíte, že veškeré ty před, předpovědi, které jste udělali, pokud je o doporučení, jsou potom vlastně naprosto v rozporu se skutečností. A připomínám čísla, nikoli myšlenky. Například u Řecka před, před, jeden rok před rokem 2001 od, odhad růstu byl 0,7. Ve, ve stejném roce to bylo 6,9. 2012 předpověď byla 1,1. Nakonec skončíme minus 6. Portugalsku, které se drželo receptu. Odhad 2011 byl růst 0,7. Výsledek minus 1,7. 2012 letošek odhad plus 0,8. A konečný výsledek bude pravděpodobně minus 3,3%. Tedy pro eurozónu máme odhadovaný růst letos 5 do plusu a skončíme minus 0,4. Takže když čelíte zemím, které se držely těch návodů, a já se vracím k evropskému semestru, tedy doporučení pro jednotlivé země, a hovořím o konkrétních zemích, a je to by možné vztáhnout na všechny, vy se držít, budete se držet určitého návodu a budete potrsáni, když to neuděláte a je třeba se vrátit ke kvalitě těch doporučení ze strany rady. A já se na vás obracím osobně, ale z vaší zkušenosti v ECOFINu. Je to, je to skutečně problém uvnitř ECOFINu? Díváte se na sebe a neříkáte si, proč to nezafungovalo? A nebo to funguje, když očekáváte výsledek a potom ten výsledek je negativní trojnásobek toho, co jste předpovídali. To je skutečně problém. Nemůžete chtít po občanech, aby, aby podstupovali vážné oběti, pokud děláte oběti, abyste docílili výsledku a ten výsledek se nedostaví. To je politicky nesmírně citlivé. A proto v tomto intimním prostředí, které zde vzniklo, chci vysvětlit, chci pochopit, jak ECOFIN rozumí těmto výsledkům a jak o tom ECOFIN uvažuje. Děkuji. Děkuji za vaši otázku. Je to velmi upřímná otázka na tělo. A jednoduchá také. Ano, máte pravdu. Všechno, co jste řekla, je oprávněné a je to skoro trapné takovéto předpovědi dělat a potom e, jsou výsledky tak vzdálené té projekci. Na druhé straně, když na to podíváme, tak je to odraz nesmírně nestabilní situace, kterou v současnosti procházíme. A to umocňuje roli, kterou oba máme. Rada, komise, parlament. Tedy musíme tu situaci řešit velmi vážně, velmi rychle, abychom nalezli odpovědi na všechny tyto otázky. A je to skoro trapné, když dojde k takové odchylce od pozitivních údajů, na které jsme se zaměřili a nakonec jsme v mínusu. Ty výsledky jsou tedy záporné. A mé očeká, má zkušenost během předsednictví Ecofinu, mě říká jednu věc. Pokud 27 ministrů financí si dokážou sednout okolo stolu a dokáží vyřešit během diskuse tyto věci, tak jsem přesvědčen, že, že nakonec naleznou odpověď. A pokud došlo k chybám, a to je pravděpodobné, že došlo k chybám v procesu, tak ty chyby mohou být napraveny ve prospěch evropských občanů postupem času a uznání té chyby, tedy že byla učiněna předpověď, že jde k růstu 0,5 a místo toho máte deficit 1 nebo 2, tak to je skutečně špatné. Ale můžeme se z toho poučit. A Evropa nás naučila v řadě oblastí, že se můžeme učit vlastních chyb. Já jsem přesvědčen, že takto postupujeme v Ekofinu. Děkuji. A já jsem vám chtěl popřát eh, krásné Vánoce a úspěšný nový rok. A toto by mělo být tedy mainstreamem v Ecofinu nyní i v budoucím roce, že Evropa to skutečně potřebuje a vše se stává najednou e- ideologickým a nikoli logickým. A já věřím objektivním údajům a jako ekonomka věřím modelům a když ty modely nefungují, tak je předělám. Protože pokud nefungují a, a pokud ten model nefunguje, tak prostě potom už politicky nedokážete ten recept prosadit. Děkuji vám. Já vám děkuji a zdravím vás zde všechny a přeji všechno dobré k Vánocím. Ale Měl jsem vám zejména poděkovat za velmi laskavé slovo k pokrokům našeho předsednictví. A my to skutečně přijímáme s velkou vděčností. Děkuji, pane ministře. Já vám chci poděkovat za vaši odpověď na otázku Elizy, která byla osvěžujícím způsobem upřímná. Problém je, že se pohybujeme v neprobádaných vodách a není třeba předstírat, že tomu tak není. A není za Alde Ole Schmidt. Děkuji, paní předsedkyně. Já jménem skupiny ALDE Liberal a demokratů chci vám poděkovat za ambiciozní předsednictví v posledním půlroce. A myslím, že každý jednou zažije takový náročný start, ale nakonec se to rozběhlo dobře a do, skončilo dobře. A možná několik úvah spíš k tomu, co se nestalo. Já odpovídám za směnici o kompenzacích pro investory. A tam se nic nestalo o to, když jsme odhlasovali v loňském roce. A já si myslím, že to je drobnost, ale já s tím nesouhlasím. Já myslím, že potřebujeme více investic v Evropě a proto potřebujeme systémy, které eh, podpoří soukromé investice. A za druhé, já si skutečně myslím, že v Ekofinu jste se mýlili v této věci, pokud jde o rovnost pohlaví v ECB. Asi bych to slovo to, to slovo pronásledovat bych neměl použít, ale bude to pronásledovat důvěryhodnost ECB v následujících letech a je to škoda. Já vím, že vy za to nemůžete a to bych měl zdůraznit, ale mám vlastně tři otázky. Klaus Regling, najtemník ESM, uvádí dnes v rozhovoru, nebo bylo to možná včera v německých novinách, že krize bude trvat dva nebo tři roky. Země se vrátí do normálního stavu za dva nebo tři roky. Je poněkud optimistický. A když vám naslouchám, vy možná nejste tak optimistický. Proč si myslíte, že Klaus Regling je takový optimista? Druhá věc, ta se týká SSM. Máme země, které, které jsou uvnitř, některé, které jsou napůl uvnitř a některé, země jsou mimo. To je začátek, který je pozitivní. My bychom to taky tak to chtěli vykládat. A můžete také říci, že je to začátek něčeho špatného. Že to je začátek eh, prohlubujícího se rozdělení Evropy. A snad byste to mohlo komentovat, jaká diskuse skutečně v rámci ECOFINu probíhá. Zda tyto otázky byly odraženy v rozpravě, protože pro mě to je skutečně, to není prostě bankovní unie sama o sobě, ale jsou to kroky k něčemu dalšímu v Evropě. A poslední otázka se týká Lotyšska. Mluvili jste o Lotyšsku a mluvili jste o možnostech připojení se Lotyšska k eurozóně 1. ledna 2014. Děkuji. sorry, I'm just clarifying for... Vy jste zpravodajem pro kompenzace pro investory, což je zablokováno na radě. My jsme to v prvním čtení odhlasovali v parlamentu, ale někam to nepostoupilo na radě. začnu v opačném pořadí. Lotyšsko. Pokud jsem informován, na úrovni ECOFINu to nebylo projednáno. Zda Lotyšsko vstoupí do eurozóny, to nebylo na programu. Minimálně během našeho předsednictví. Tak to je jednoduchá odpověď. Pokud jde o situaci související s SSM a s jednotlivými okolnostmi a těmi, kteří jsou uvnitř a mimo, to je věc rovnováhy. SSM není ne, je pro všechny. Není to pro ty, kteří jsou uvnitř a ty, kteří jsou mimo. Byl nalezen systém, který je široce založen a jednotný mechanismus dohledu musí být funkční pro všechny. Pro všechny, kteří jsou v eurozóně a pro všechny, kteří jsou mimo eurozónu. A zatím si myslím, že ta rovnováha a mechanismus, o kterém se hovoří, v hrubých rysech by uspokojil obě strany. A to je důvod, proč po maratonských jednáních bylo upraveno, že je možné to provést, ale je třeba na tom skutečně ještě mnoho zapracovat. Zpráva komise řeší co řadu oblastí, zejména celou řadu pojistek, které jsou nezbytné pro každého. Ale zřejmě tam je ještě prostor pro velký objem práce. Abychom tedy to dořešili, protože skutečně podstatné jsou podrobnosti. A to bylo tématem jednání jako finu a věřím, že to všechno bude dořešeno a nebude tedy nic jiného než uspokojivé řešení. A tím se dostávám k první otázce, která se týká komentářů Klause Recklinga. Klaus Reckling, jak dobře víte, je velmi seriózní člověk, který má věci dobře rozmyšlené, je velmi schopný a já velmi velmi respektuji jeho optimismus a chtěl bych věřit, že ano, ví mnohem více než řada z nás a proto bych spíše sdílel jeho optimismus. Ano, bude třeba dvou nebo tří let, abychom se dostali do fáze oživení. A samozřejmě to období, kterým jsme prošli v posledních třech nebo čtyřech letech na mezinárodní úrovni, asi se zapíšou do dějin jako nejproblematičtější období v dějinách světa z hlediska finančního světa, což bohužel vedlo k nežádoucí sociálním nerovnováhám. A je nezbytné se vydat touto cestou, kterou zmiňuje Klaus Reckling, ale nakonec si myslím, že se objeví světelko na konci tunelu. Evropa s důvěrou pracuje na vyřešení všech problémů, které se objevily. A snad jeden den jiné kontinenty a jiné oblasti se budou dívat na to, co dokázala Evropa, aby vyřešila tyto problémy a tyto výpadky v systému a budou kopírovat Evropu. A v tomto směru je Evropa průkopníkem v tomto směru. A možná, že Klaus Reklik o tom takto hovořil a předpovídal právě konec tohoto problematického období. No, Co se týče vašeho prvního vyjádření k investorům tedy a jejich ochraně a systém kompenzace pro investory, to souvisí se systémem pojištění vkladů, který samozřejmě souvisí i s systémem krizového řízení. Je potřeba učinit pokrok v oblasti řízení krizí, krizového managementu a tady budeme tedy postupovat směrem k tomuto cíle. Děkuji. Další za Rody Kraca za EPP. Děkuji, paní předsedkyně. Pane ministře, po vyslechnutí toho, co jste nám sdělil, a abych navázala na otázky mých kolegů, tak bych si dovolila vám také položit konkrétní otázku, která souvisí s programy rozpočtových úprav. Vy jste odpověděl přímým nebo nepřímým způsobem z hlediska závěru, které můžeme vyvodit z dobrého naplánování těchto programů, jejich úspěšné realizace. A zde je otázka, kterou bych vám ráda položila. Probíhají diskuse v rámci ECOFINu ohledně výsledků, které jsou možné v některých zemích, jako je například Kypr, který je plně zapojen do tohoto procesu. Je možné vyvážet některé výsledky. A pak mě zajímá harmonizace daňových systémů. Chtěla bych se zeptat, zda kyperské předsednictví může něco oznámit i pro tuto oblast. Zahájili jste nějaký pokrok v této oblasti? Na jedné straně je nezbytnost koordinovat a harmonizovat daňové systémy a na druhé straně konstatujeme, že to je určitá páka pro růst. Konstatujeme například, že je nutné vyčlenit desetiprocentní daň pro podniky, tak aby mohly přispět k oživení ekonomiky. Můžete nám něco k tomu uvést? ECFIN level We do not... Na úrovni ECOFINu nediskutujeme takové detaily. Především pokud jde o zdaňování a o specifické země. Ty základní věci, o kterých se diskutuje na úrovni ECOFINu, je to, jak je možno nabídnout pomoc zemím, které jsou součástí programu. A v případě Portugalska byl ten program předložen už před nějakou dobou. Probíhají každé čtvrtletí probíhají přeskumy, kdy se měří pokrok a provádějí se odpovídající úpravy. Nabízí se úlevy, když je to potřebné, požadují se doplňující opatření, ale to jsou věci, které se řeší primárně na úrovni trojky a na ECOFIN se dostanou pouze ke schválení. ECOFIN nezahájí takové věci, které jste popsala. Nebude vstupovat do otázek ohledně zdaňování. A pokud jde o případ Kypru, který připravoval tento program. V podstatě už to bylo všechno dokončeno, je tam jen jeden prvek, u kterého ještě čekáme na zprávu experta, abychom to mohli uzavřít, tak nic takového na úrovni ECOFINu nezaznělo. Uh, Děkuji. Leonardo Domenici za SD. Děkuji, paní předsedkyně, budu hovořit italsky. Jak jste říkal, pane ministře, myslím si, že zkušenost ratingových agentur, a připomněl to i kolega Gozes, to byla důležitá chvíle, důležitá součást práce kyperského předsednictví. Objevily se určité problémy, které byly částečně překonány, ale nechci hovořit o tomto ani o obsahu dohody, které bylo nakonec dosaženo po tom dlouhém a vyčerpávajícím jednání. Rád bych eh, stručně přednesl takovou úvahu o způsobu práce rady, o jejím fungování, o její roli. A Rád bych vám tedy položil jednu otázku a předložil jeden návrh. Ten návrh předložím rovnou. Na základě zkušeností z jednání o ratingových agenturách by kyperské předsednictví mohlo nechat svým následníkům a obecně tedy radě kritickou reflexi o tom, jakým způsobem tato práce probíhala. Za prvé mám na mysli to, o čem jsem hovořil před chvílí, způsob práce rady. Určitý nedostatek transparentnosti, taková zamlženost. Otázka ohledně předání politické vůle v rámci rady. To znamená, kdo rozhodne o tom, jaké stanovisko bude zaujato vůči ostatním institucím, počínaje Evropským parlamentem. Odborníci, diplomaté, zástupci vlád. A potom problém komunikace navenek. A sice, jak rada komunikuje. Máte problém s tlumočením? pořádku. Problém, který se obecně týká možnosti lépe a transparentněji vykonávat roli rady na základě tohoto specifického jednání a zkušeností z těchto jednání o ratingových agenturách. Já mám velmi radikální názor na roli rady. Já si myslím, že rada je hlavní překážka na cestě k evropské integraci. Ale nechci hovořit o tomto. Chci upozornit na problém o fungování rady na základě specifických eh, události A další věc se týká obsahu toho stanoviska k ratingovým agenturám. Když jsem se na velmi pozitivní a konkrétní schůzce setkal s velvyslancem Corneliu, tedy s kyperským zástupcem, on i já jsme si položili stejnou otázku. Proč ke konkrétnímu problému ratingových agentur bylo tak těžké pracovat s evropskými vládami, když sami tyto vlády se v určité chvíli velmi kriticky sami tedy postavili k ratingovým agenturám, ale ve chvíli, kdy bylo nutno přijmout důležitá rozhodnutí, tak zase vlády sami zatáhly ruční brzdu. Takže Potom jsme v této chvíli měli opravdu problém, aby ta jednání dále pokračovala. S ohledem tedy na tuto konkrétní zkušenost se vás ptám, mohlo by kyperské předsednictví ponechat takovéto eh, dědictví, takový odkaz těm, kteří přijdou po něm, aby se opravili určité problémy v práci rady, a především u tohoto konkrétního problému ratingových agentur. Děkuji. Um, I know the, um... Já znám to stanovisko, osobní stanovisko k roli rady ale jistě uznáte, že předsednictví dostává svůj mandát od členských států. A diplomaté přebírají své mandáty od svých vlád. A proto předsednictví je pouhým koordinátorem členských států. Pokud ta otázka, kterou jste položil, se týkala demokratické legitimity procesu přijímání rozhodnutí, tak eh, má odpověď je, že jsme přesvědčeni, že silné mechanismy demokratické legitimity jsou potřebné. Na prosincové Evropské radě bylo dohodnuto, že členské státy zapojí své národní parlamenty náležitým způsobem. Pokud jde o další integraci daňových a finančních politik, také v souladu s článkem 13 smlouvy o stabilitě, koordinaci a řízení a protokolu 1 k této smlouvě, spolupráce mezi národními parlamenty a Evropským parlamentem bude posílena. Je tedy na Evropském parlamentu a národních parlamentech, aby se dohodli, jakým způsobem budou organizovat komunikaci mezi sebou a budou diskutovat o takových otázkách, jako je například Evropská měnová unie. Říkám tím, že je třeba ještě hodně pracovat na komunikaci mezi jednotlivými subjekty, aby dosáhli toho, co je demokraticky legitimním přístupem. Já respektuji osobní názor ohledně rady. Thank you. Děkuji. Zdá se, že už zde není někdo z EPP, kdo by chtěl položit otázku, takže v tom případě Ani Podimáta za SD. Sharon, uh, minister, you can answer. Děkuji, Sharon. Pane ministře, můžete mě odpovědět anglicky, ale vzhledem k tomu, že máme tak málo příležitostí mít zde řecky mluvícího ministra, budu mluvit řecky. Dovolte mi, abych vám poděkovala a také poblahopřála jménem Kyperské republiky a také vám poděkovala za úlohu, kterou jste udělil Evropskému parlamentu. Vy jste opravdu pokročil ve velmi významných eh, otázkách, které jsou pro nás relevantní jako výboru EKON. Chtěla bych vám poděkovat jako zpravodajka, která se zabývala Eh, finančními, daní z finanční transakcí. Pravdou je, že Kyperská republika zde pracovala jako zprostředkovatel, jako poctivý mediátor, který se snažil eh, zajistit pokrok v této daní z finanční transakcí. Chtěla bych nyní eh, zdůraznit otázky fiskální problematiky. Náš kolega Rody Kraca má naprosto pravdu, když říká, že daňový systém může fungovat jako katalyzátor. Může to být opravdu želízko v ohni v rámci politiky ozdravení ekonomiky a měnových záležitostí. Chtěla bych se vás zeptat, zda sdílíte toto mé stanovisko. Já se domnívám, že bychom mohli směřovat k harmonizovanému jednotnému rámci tedy eh, směrem k integraci, která jde ruku v ruce s daňovou harmonizací. Uvažujete o tom, že byste zajistil závazný charakter těchto ustanovení, tak aby bylo možné bojovat proti daňovým únikům a také, abyste podpořil eh, daňové aspekty bankovních eh, vkladů. kind comments about... Děkuji za laskavý komentář k naší práci, našemu předsednictví. Ano, jako malá země Kypr převzal tyto úkoly s určitými výhradami, zdá toho vůbec budeme schopni. Ale během toho procesu jsme se naučili, že pokud se soustředíme na ty otázky, a pokud budeme věřit evropskému konceptu a s veškerou pomocí, kterou máte od členských států, my jsme dostali velkou pomoc, tak eh, dokážeme snad stejně tolik jako jiné státy během půl roku. A my jsme se toto naučili a děkuji vám za vaše laskavé sdělení. Chci vám také říci jinou věc, která vyplývá z otázky pana Gozese. Další věc, kterou jsme se naučili během toho půlročního období, že se naši lidé přiblížili k Evropě. A to je zásadní otázka. Pokud máme být Evropany a musíme mít společný základ, musíme věřit společným evropským hodnotám a myslím, že přijetost tohoto půlročního předsednictví byla právě pro nás toto. Tedy společné hodnoty a všichni jsme byli schopni pochopit, čeho se to týká. Ta možnost během půl roku byla dostatečná, abychom skutečně věřili a pochopili a přivlastnil si tyto hodnoty mnohem více, než by bylo možné jinak. A tím se dostávám ke společným postupům, ke společným hodnotám. A společný přístup ke zdanění samozřejmě jedna věc, ale není to možné odděleně, pouze skrze například společnou daňovou sazbu. Nepřímé zdanění je již harmonizováno. A jednomyslnost je nezbytná pro daňové otázky, pokud chcete něco změnit. Ale společný základ, ano. Ale je třeba se na to dívat v kontextu zemí, ekonomik, protože to není jediný faktor. Zdanění není jediným faktorem pro ekonomický růst a rozvoj. Musíme maximálně toto harmonizovat a je potřeba na tom dělat ještě mnohem více práce. A vždy pamatovat na citlivé aspekty v každé zemi. Tak, jak jsme postupovali jinde. Společný přístup byl schválen. A i když se zabýváme systémem SSM, o kterém jsme hovořili minulý týden, tak se to naplnilo a Cílem bylo chránit zájmy všech. Těch, kteří jsou uvnitř, i těch, kteří stojí mimo. Je třeba udělat má více práce, ale je třeba se připojit i k této společné oblasti, i v oblasti, i v, pokud jde o zdanění. Antolin za SAD. No Děkuji. Já jsem si nemohl vyslechnout vaše vystoupení, protože jsem ve výboru pro rybolov eh, představoval zprávu, k níž jsem zpravodajem. Chtěl jsem vám poděkovat za spolupráci. Pokud šlo o reformu hypoték. To je věc, která zatím ještě není dořešená a my doufáme, že irské předsednictví na tom bude dále pracovat. Jediná věc, o kterou bych vás rád požádal, je, abyste předal irským nástupcům vzkaz, že je nutno na tom dále pracovat, aby se v některých členských státech neopakovalo to, co jsme zažili v minulosti v oblasti hypoték v uplynulých letech. Thank you for the comment and uh, I certainly undertake. Děkuji za ten komentář. Určitě předám uh, tento váš vzkaz uh, ohledně reformy hypoték nastupujícímu irskému předsednictví. Vím, že tomu překládáte velkou důležitost a myslím si, že to tak děláte plným právem. A to je vše, už zde nemáme žádného dalšího řečníka, pokud někdo jiný se nechce ještě přihlásit na poslední chvíli. Elisa? Given that the opportunity... Vzhledem k tomu, že mám tu příležitost, tak ano. Já mám pár podrobných otázek SSM. Nejsem si jistá, zda budete schopen tyto otázky zodpovědět, ale musíme se snažit pochopit přesně, jak to funguje. máme přístup eh, k ESM, který přímo souvisí. Tedy k přímému financování bank dojde poté, co budou banky pod dohledem jednotného dohledového mechanismu. Ale budete mít i banky, které jsou přímo pod kontrolou ECB a další banky, které jsou pod kontrolou národních orgánů. Ty, které jsou pod přímým dohledem národních dohledových orgánů, budou mít také příležitost eh, dosáhnout eh, na ty finanční zdroje, stejně jako ty, které jsou eh, přímo kontrolovány ECB, anebo je zde rozdíl podle toho, o jaký typ banky se jedná. Eh, pochopil jste mou otázku, nebo... Can you come back on the question? Můžete se vrátit k té otázce těch backstops? Eh, jaká kritéria jste měla na mysli? Teď máte banky, které mají systémový význam a ty jsou tedy pod přímou kontrolou ECB. Ano. systémově relevantní banky. Na základě kritérií, která byla stanovena, některé banky spadají pod přímý dohled ECB. Je to asi těch 130. Chci jen vyjasnit jednu věc. ECB v této chvíli nemá žádný přímý dohled nad žádnou bankou žádného druhu. Teď hovoříme o tom, co je navrhováno. Takže Hovoříme o systému, který bude zaveden v roce 2014. Ano, já vím. Ne teď. Ano, říká Edise Ferreira, ale o to nejde. Počítá se s tím, že banky, ať už budou v budoucnosti pod tím přímým dohledem anebo pod národním dohledem, zda budou tedy mít stejné podmínky k přístupu k přímé rekapitalizaci ze strany ESM, a nebo zde budou jiné způsoby rekapitalizace. Of course, I believe that you have got... Já myslím, že vy jste šla krok nebo dva za to, co už jsme diskutovali, ale něco vám zde vysvětlím. ECB bude mít právo dohlížet nad jakoukoliv bankou, kterou si vybere. Na úvod jsou zde kritéria, která banka budou pod dohledem, které banky budou pod dohledem. Budou to tedy ty největší banky, protože kritéria byla stanovena tak, aby ECB mohla přímo dohlížet eh, nad tolika bankami, nad kolika může vůbec mít dohled fyzicky. Těch bank je celkem asi 6 tisíc, to je nemožné, takže zatím se omezuje počet bank, na které budou přímo dohlížet. Když ale přijde na přímou rekapitalizaci, tak to je otázka, o které se bude muset diskutovat v závislosti na okolnostech, eh, na době, na těch specifických případech, eh, které nastanou. Není zde žádný závazek v této chvíli. To rozhodnutí, tak jak zatím je přijato, ponechává otevřené dveře zvláštním výjimečným případům, aby byly zváženy ještě před eh, tím, než v roce 2014 začne fungovat SSM. Musí to být specifické případy, a musí být předloženy ke schválení. Pořádku? Myslím, že je na nás, abychom se to pokusili trochu více vyjasnit v trialogu, který začíná také zítra. Ale všechno je v SSM a ECB má právo zasáhnout. Děkuji vám, pane ministře. Musím říci, musím říci, že v průběhu vašeho předsednictví jste opravdu získal na významu. Když jsem poprvé přijela za vámi na Kypr, tak vy jste převzal tuto zodpovědnost na základě vašich profesních zkušeností. Nebyl jste tedy profesionálním politikem, ale když jste potom začal vykonávat svou funkci, tak eh, jste potom eh, musel převzít ještě předsednictví rady, což bylo ještě další břemeno, než ke kterému jste se původně zavázal. V každém případě jste si vedl velmi dobře. Já vám také děkuji za to, jakým způsobem jste zde zodpovídal na naše otázky. Myslím si, že to svědčí také o tom, že někdy rozhodnout se pro technického odborníka je správné rozhodnutí. Děkuji vám za to, co jste uzavřeli a ten maraton o SSM, ten byl opravdu velmi úspěšný. Děkuji vám ještě jednou, veselé Vánoce, šťastný nový rok a zítra Ráno se sejdeme v sále 2Q2, ne tady, a začínáme v 9 hodin a budeme hlasovat. Děkuji a to je pro dnešek vše.